Dear colleagues, if you could please take your seat. Vážení kolegové, zaujměte prosím místa, děkuji. Good afternoon and welcome. Dobré odpoledne a vítám vás, kolegové, a vítám také naše hosty. Máme tady bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání a pokud nejsou žádné námitky vůči návrhu, je přijat. A máme tady několik oznámení předsedy. Za prvé jazykový profil. Bohužel tlumočení v chorvačtině, galštině a malštině dnes není k dispozici. Máme tady také přijetí doporučení koordinátorů podle pravidla 205, nejprve jmenování zpravodaje pana Šetovského za ELS. Byl jmenován zpravodajem pro dohodu mezi EU a Královstvím Norska ve vztahu k nástroji pro finanční podporu pro vnější hranice a víza. Patří to k Fondu pro eh, vnitřní bezpečnost na období do roku 2020. A máme tady dva zpravodaje ke stanoviskům. Za prvé pan Peterson za ALDE, který je jmenován zpravodajem pro stanovisko za, ke zprávě orgánu pro elektronickou komunice. Pan Šogr za ALS je jmenován zpravodajem ke stanovisku o zprávě na cestě k novému, nové rámcové dohodě o obchodu mezi EU a Tureckem. Uh, Schvaluje výbor tato doporučení koordinátoru? Ano, jsou schválena. Bod 3 schválíme zápis ze 17. října 2016. A pokud nejsou žádné námitky proti tomuto zápisu, máme ho za přijatý. A kolegové, nyní přejdeme k bodu číslo 4. Všechny dnešní odpolední body závisí na tom, že všichni řečníci přijdou včas. Je to logické, co se chystám říct, ale je to zjevné. Nemůžeme postupovat dál, aniž by tady řečníci byli. Já chápu, že pan předseda, nebo pokud vím, pan předseda Schulz přijde za chviličku, takže ten tady bude. A pan profesor bude tady je. Pane profesore, můžete přijít mezi nás tady na pódium? A pokud vím, pan Schulz přijde za chvilku. Takže, kolegové, když dovolíte, uděláme si na chviličku přestávku, počkáme na něj a potom přistoupíme k dalšímu bodu. Děkuji za trpělivost. Uh, my apologies. I thought, I thought you... Omlouvám se. Omlouvám se. Já jsem myslel, že vy jste pan profesor Bude, takže pan profesor Bude s předsedou parlamentu a oba za chvilku přijdou. Uděláme si na dvě minutky přestávku, kolegové, a potom začneme. Děkuji. Kolegové, děkuji za trpělivost. A začneme znovu, pustíme se do bodu 4, což je listina základních digitálních práv EU. A vřele vítáme všechny naše hosty, kteří právě přišli. Tato prezentace se koná za přítomnosti předsedy Evropského parlamentu Martina Šulce a profesora Heinze Budeho ze skupiny autorů základně listiny digitálních práv. Kolegové, Elektronicky jste obdrželi samotnou listinu. Podívejte se na ní, pokud jste ještě neviděli, máme tady několik výtisků. Pro ty z vás, kdo si nejsou vědomi tohoto dokumentu, především vítáme Martina. Vřele vás vítáme ve výboru Libe. Jste tady proto, abyste spustil nebo uvedl listinu, který je výsledkem práce mezioborové skupiny profesorů, právníků, politiků, novinářů a blogerů. Návrh zveřejnilo několik významných médií, Die Zeit, Welt, Weltkompakt, Süddeutsche Zeitung a další noviny. Někteří z vás eh, tento návrh možná znají, včetně místo předsedy tohoto výboru. A předseda parlamentu vývoj sledoval s velkým zájmem a koordinátoři byli velice rádi, že ho mohou přivítat zde aby společně uvedl tento velice důležitý dokument. Takže nyní přenechám slovo eh, předsedovi Šulcovi a profesoru Budeho, nebo Budemu ze skupiny autorů listiny základně digitálních práv, aby nám ji krátce uvedli. A kolegové budou mít příležitost vyjádřit se k tomu a položit otázky. Martine, máte slovo a děkuji, že jste přišel. Dank. Děkuji pěkně. Milé kolegyně, milí kolegové, vážení hosté, pane předsedo. Aby byl předseda Evropského parlamentu hostem na zasedání e, výboru, je poměrně výjimečná záležitost. Je to vlastně první příležitost, kdy se zasedání výboru účastním a mám proto mimořádný důvod. Má přítomnost má pouze zdůraznit to, jak je pro mě důležitá prezentace Charty základních regálních práv právě ve výboru LIBE. Ta skutečnost, že předseda Evropského parlamentu se účastní takovéhoto zasedání, musí samozřejmě sebou nést něco významného a proto bych rád velice rád poděkoval Claude za to, že již z počátku, nebo že zde mohu vystoupit již na počátku naší rozpravy. Již před několika lety, ne pouze zde, ale i v Německu, Eh, se začalo jednat o tom, jak by mohl takový kánon základních práv eh, být eh, zakotven integrálně do Lisabonské smlouvy. Jak by tato práva, jinými slovy, práva jednotlivce, mohla být v rámci naší demokratické společnosti zakotvena? Jak by tato práva v digitálním věku, eh, kdy jsou čím dál více spochybňována a ve stále větší míře se objevují otázky, jak eh, tato práva zachovat v digitálním světě, tak s touto otázkou jsme se skutečně intenzivně zabývali. A my jsme se dobrali závěru, Zda bychom ty stávající práva, která jsou již v listině základních práv, mohla nebo musela být doplněna a rozšířena. Zda by to vůbec stačilo. Ptali jsme se, zda by bylo možné, kromě toho, že by se eh, hájela základní práva, hájela i digitální práva. V digitálním věku a v digitálním světě dochází k velice eh, mo- mocnému pokroku. Dochází k digitální revoluci a proto ta práva je potřeba doplnit. A za tímto účelem se um, tímto zabývala řada kolegyň a kolegů z mnoha odvětví. Příslušné noviny se chopily také iniciativy v tom smyslu, že e, odborníky z nejrůznějších odvětví, z nejrůznějších organizací, e, které se chtěly na tom e, procesu podílet, přivedli k diskusi, jejímž výsledkem se nyní můžeme pochlubit. Já sám jsem se té diskuse intenzivně účastnil. A to proto, že jsem chtěl opakovaně zdůraznit, že e, jsem e, byl členem e, konventu pro základní práva. Když se listina základních práv Evropské unie začala rodit v roce 2000, podílel jsem se na tom. Tehdy jsem působil jakožto koordinátor skupiny, politické skupiny sociálních demokratů a se svým kolegou jsem na tom tehdy pracoval. A jakožto e, člen e, tehdejší e, skupiny pro práci na této základní listině jsem ve své práci pokračoval. V posledních letech jsem se velice intenzivně zabýval tím, v jaké společnosti chceme žít a jak můžeme, jak vlastně ta digitalizace proměňuje náš každodenní život. Jaké předpoklady jsou vlastně pro nás vytvářeny v této nové společnosti. Tím jsem se zabýval. Dneska vám představíme výsledek své práce a jsem velice rád, že se toho mohu dnes účastnit. V Německu proběhla velice intenzivní a živá debata o tomto výsledku. Dovolte jedno konstatování. Já chápu že někdo, že ne každý je eh, srozuměn s jednacím řádem Evropského parlamentu v tom smyslu, eh, že by mohl vlastně spochybnit, co to dneska děláme, ale každopádně dneska se nejedná o nic z oblasti legislativy. Řada národních orgánů i národních parlamentů se zabývala otázkou základní nebo listiny základních digitálních práv. A tím, jak tato práva můžeme zajistit, jak je můžeme obhajovat, jak je můžeme prohlubovat a jak zajistit, aby se jimi zabývalo maximální množství lidí. Samozřejmě eh, ne všichni, kdo se pohybují na síti, jsou odborníky na legislativní proces, ale dneska se nejedná o legislativní akt, je to pouze začátek, doufám, široké debaty, e, která se bude zabývat jak e, těmi e, souhlasnými, tak západními názory k této listině. Takže, pane předsedo, děkuji pěkně. Velice rád si vyslechnu prezentaci pana Budeho. Děkuji pěkně. Děkuji a mnohokrát eh, děkuji, Martine. Pane profesore? Vážený pane předsedo, dámy a pánové, proč základní digitální práva? Vidíme z toho, že 19. Eh, století bylo století eh, rozvoje liberálních občanských práv. A Podívejme se na 20. Eh, století jakožto na století, kde se vlastně vytvářela sociální práva. 21. století se bude ve stále větší míře zabývat eh, aplikací práv v digitální sféře. Je to nezbytnost. Vypadá to, jako bychom se eh, pohybovali v rámci evoluce práv a jako bychom v rámci této evoluce dospěli k dalšímu stupni. Pamatujme na to, že v současné době žijeme všichni v digitální sféře. Máme s ní všichni co dočinění. Tato sféra umožňuje uh, řadu uh, vlastně umožňuje spolupráci a s tím se pojí otázka, zda tyto nové danosti vůbec eh, vytvářejí nové šance a zda jsou spojeny také s ohrožením svobod. Nepochybně můžeme konstatovat, že se zde jedná o nový typ nabídek, které vlastně eh, nastolují otázku, o jaké údaje a o jaké zboží se jedná. Jsou to veřejné statky anebo soukromé statky, které, se kterými máme co v digitální sféře Souvisí to také s eh, otázkou využívání této sféry. Souvisí to s problémem možností jednotlivce, pokud jde o ochranu vlastních svobod. To bylo předmětem našich debat. Pan předseda Evropského parlamentu to již naznačil. Skupina, která se tímto tématem zabývala, není v žádném případě skupinou odborníků. Byla to skupina lidí s nejrůznějším zázemím, eh, ať už se tady jednalo o právníky, literáty, žurnalisty, eh, odborníky na komunikaci, aktivisty v oblasti občanských práv, odborníky na ochranu osobních údajů, další intelektuálové, včetně sociologů. Ti všichni si kladli otázku, o jaká práva se zde jedná. O jaká jsou to práva, která jsou základem pro náš současný život. Tehdy jsme měli zcela jasně v tom, že se zde jedná o generaci lidí, pro kterou je tzv. digitální život zcela nedělnou součástí jejich života. Je to eh, digitální infrastruktura, která se používá eh, na každodenní bázi a je spojena s řadou očekávání. A my, a to si myslím, je ta hlavní otázka, kterou bychom měli klást na politické půdě, eh, se musíme ptát, jak lze takzvané digital natives, čili ty, kdo se v digitálním světě pohybuje v ryba v vodě, i ti, kteří až na tom tak dobře nejsou, jak eh, je můžeme vlastně přijmout k tomu, aby se zamýšleli nad svými právy. Od 1. prosince pan předseda parlamentu na to už poukázal, kdy vlastně tento dokument byl zveřejněn v německých novinách a také na internetu. Rozprodil poměrně živou debatu. Iniciátoři listiny s tím počítali. Eh, protože už samotný název je kontroverzní. Proč vlastně je nám zapotřebí digitálních základních práv? Existují snad analogová základní práva vedle digitálních? Co ten nadpis znamená? Jaké nové problémy tato digitální práva mohou přinášet, pokud budeme vyžadovat jejich eh, naplňování, jejich dodržování? Stejně jako se objevila jedená energie, tak i zde se objevují nová témata, nové otázky. Rád bych poukázal na jednu věc. Problematika normativních e, práv samozřejmě souvisí s těmi přístroji, které máme nyní k dispozici v běžném používání. Je zde i otázka ochrany demokracie. Další otázka se týkala souvislosti ochrany osobních práv, ochrany osobních údajů. A je ta e, architektura listiny, kterou jsme zvolili, vycházela z toho, jak bychom vlastně mohli ty jednotlivé elementy, například možnost zasahovat do práv a tak dále, řešit. Je zde otázka zachování důvěrnosti, údajů. Třetí velice důležitý bod je toto. Co vlastně přináší tato nová situace, se kterou jsme konfrontováni? Je tady otázka nového komplexu eh, vlastnictví, pojem vlastnictví, protože je zde něco, co spoluvlastní uživatelé i producenti. A základní otázka zní, co to bude znamenat eh, pokud představíme nějakou myšlenku, jak tato práva upravovat. Máme tady um, výraz digitální kapitalismus, pokud bych měl uh, hovořit takovým marxistickým tónem. Je tady otázka, jsme vůbec uh, Eh, schopni představit si, že bychom byli pod eh, kuratelou Ministerstva pravdy a dohledu? Všechny tyto otázky si budeme muset položit a také si je klademe. Domníváme se, že je tady řada námitek, které jsou platné, eh, které se týkají charakteru této listiny, ale my tento proces neodmítáme. My si přejeme, aby společnost, tak jak je schopná, a ochotná konfrontovat, konfrontovat se s touto myšlenkou. Chceme totiž spustit proces, aby se eh, občané eh, tázali na vlastní politickou vůli, zda v rámci digitalizace eh, chtějí pracovat s právy zda chtějí je mít v rukou, anebo zda to všechno eh, nechají eh, na tom procesu samotném, čili do něj nebudou zasahovat. Takže co chceme iniciovat? Spustit proces, na jehož konci eh, bude budeme mít vyjádření občanů kteří, v tom smyslu, že se chtějí tohoto procesu účastnit. Takže se tolik eh, myšlenky této charty, tak jak jsme je zpracovávali. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane profesore. Já vím, že jste se opravdu intenzivně účastnil této věci, stejně jako tento výbor. Jsme se také pokusili v jakousi listinu, ale toto je dobrý souhrn těch klíčových bodů a já vím, že kolegové si jistě budou chtít vyjádřit a případně budou chtít položit otázky na které vy můžete odpovědět. Mám tady pět kolegů, kteří si chtějí vzít slovo, takže pokud chce mluvit ještě někdo další, Máme tady pět kolegů, dodržte prosím minutu až dvě. Paní Holmajer první. Děkuji pěkně, pane předsedo. Pane předsedo, pane profesore Dude, dovolte, abych vám nejprve srdečně poděkovala za vaši úvodní přednášku a také za vyvnuté úsilí já mám poměrně kritický vztah k této digitální listině. Domnívám se totiž, že máme již základní, eh, že už máme listinu základních práv, eh, která obsahuje mnohé z toho, co je v této eh, listině digitální, list, listině digitálních práv. A pro mě je zcela samozřejmé, že věci jako důstojnost, rovnost, svoboda um, jsou nedělnou součástí základních práv. Máme tady uh, údaje ohromných rozsahů, takzvaná big data. Uh, pokud bychom se jich chtěli zbavit, tak to neznamená, že um, i ostatní svět s tím bude srozuměn. Jsou tady eh, samozřejmě eh, subjekty, které si chtějí ponechat své výhody na trhu, konkurenční výhody a tak dále. A já si myslím, že v Evropě jsme schopni se velice eh, dobře prosadit se svými hodnoty, hodnotami. V Evropě existuje mm, řada malých podniků, které mají velice dobré myšlenky a jsou to například konkurenti Facebooku, kteří se nemohli prosadit, eh, protože ta ochrana osobních údajů je velice omezená a mnohdy eh, bylo pro ně těžké eh, dobrat se spravedlnosti. Já jsem četla článek ve, ve Špíglu o tom, jak je snadná manipulace míněním, veřejným míněním prostřednictvím sociálních sítí. Facebook eh, ve Spojených státech eh, dokázal ovlivnit oblibu, oblibu jednotlivců. Eh, s tím se budeme muset zabývat, jak funguje tato manipulace a jak můžeme proti ní vystoupit. To by mě zajímalo, jaký na toto máte názor. <laughs> Uh, Pani Cipul, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda připojila ke slovům předchozí řečnice. Tedy to, že mám také problém s tou listinou základních digitálních práv. Máme již základní práva a pokud se podívám do, tady do toho textu, tak samozřejmě eh, práva lidí jsou nedotknutelná. Eh, pokud se eh, budu špatně chovat ke své kolegyni v kanceláři, anebo tak budu činit virtuálně v kyberprostoru, tak to je to tež. Samozřejmě ani můj soused, ani žádný orgán nesmí proniknout do mého bytu. Je také zakázáno, aby se před eh, mým oknem spustil dron a eh, pozoroval, co se u mě děje. To, co uvedl pan předseda Šulc úvodem, je nepochybně pravdivé. Eh, musíme zkoumat nové výzvy, které souvisejí s nástupem digitálního věku. Vše, co se objevuje, musíme sledovat a v případě potřeby také regulovat. Je to zcela jinak, než tomu bylo v, v analogové sféře. Uvedu příklad. Pokud žák na školním dvoře a nebo na ulici bude obtěžován a zneužíván e, svými vrstevníky, tak pokud se to objeví na Twitteru nebo na Facebooku, tak to bude mít zcela jinou hodnotu, protože e, do toho se začnou plést lidé, kteří toho vlastního, to, toho e, žáka neznají. No a tento mobbing, toto obtěžování a zneužívání také nabývá nové dynamiky. A k tomu potřebujeme nejenom novou legislativu, ale eh, iniciativa, kterou, které jste se chopili vy, je k tomu samozřejmě také dobrá. Může totiž vést k rozvoji společenského dialogu, v rámci kterého se bude hovořit o tom, jak můžeme řešit ty výzvy, které souvisejí s nástupem digitálního věku. A dovolte ještě jeden bod, který považuji za velice důležitý, je to ochrana soukromé sféry. Ta skutečnost, že kombinace nejrůznějších údajů, eh, které všude zanechávám, ať už v samoobsluze, při telefonování, při mailování, při používání jakýchkoliv digitálních médií, vede k tomu, že ostatní o mě vědí, ehm, mají dispozici údaje, mohou mi činit nabídky, a pokud eh, eh, by to mělo jít nadmíru, tak samozřejmě mohu eh, sáhnout ke stíhání, nebo může to skončit stíháním. A já si myslím, že každý člověk by měl mít právo rozhodnout o tom, jak se jeho údaje bude nakládáno a aby se o něm získávalo minimum dat Už nemám čas, takže závěrem bych ráda řekla, že skutečně nepotřebujeme novou listinu základních digitálních práv. Čeho je tam zapotřebí je spíše diskuse o tom, jaké šance máme a jakým nebezpečím a zneužití jsme vystaveni a jak tomu společně čelit. Please. Jan Albert. Uh, I'd like to... Dobrá, děkuji. Já mám tři poznámky tři věci, které považuji v tomto procesu za velice důležité. Za prvé patřím k těm, kteří o této věci diskutují v naší skupině, v skupině autorů. Myslím si, že toto je návrh, o kterém se ještě musí diskutovat. Musíme zajít do větší hloubky, pokud o to, do jaké míry můžeme uplatňovat stávající eh, základní práva lépe v digitálním prostředí, ale také do jaké míry je můžeme rozšířit. A to tak, jak eh, dodat základní práva jako další vysvětlení ke stávajícím základním právům. Aby to byl lépe uplatnitelný rámec pro digitální věk. A proto také vidím, že je naprosto nutné, aby se tato diskuze dostala i do národních parlamentů, i do celého Evropského parlamentu. Samozřejmě je to německá iniciativa, příslušné nadace, ale je také důležité přenést tuto diskuzi i na další veřejná fora v Evropě. Samozřejmě nic nebudeme měnit nebo upravovat přes noc. Ani základní práva, ani základní právní předpisy. Musíme se přizpůsobit digitální realitě, ale je možné, že další konvent o naší smlouvě se bude konat za 5-10 let a ti, kteří budou potom řešit takové změny, budou muset zohlednit i to, že je potřeba upravit základní práva pro digitální věk. A to znamená rozšířit je a doplnit některá z práv, která potřebujeme pro digitální prostředí. A v neposlední řadě opravdu věřím, že by bylo skvělé, kdyby se tato iniciativa dostala dál, kdyby se posunula dál už samo o sobě to, že máme na stole nějaký návrh, nám umožňuje diskutovat o tom, co by mohlo být nějakým řešením pro celou řadu výzev, které stojí před námi. Potřebujeme, aby to bylo konkrétnější, detailnější, místo toho, abychom dál pronášeli jakási hesla, což se často stává. Děkuji. Děkuji. A Barbara Spinelli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji předsedovi Šulcovi a děkuji také profesorovi Budemu. Jsem velice ráda, že tato listina byla předložena. Já to vidím tak, že něco takového potřebujeme. Svět internetu je třeba vnímat jako aktivum, které patří všem, nástroj, který patří všem, ale se kterým se také pojí nová práva, další práva je tady také eh, otázka digitální propasti. Když si tady procházím tu vaši listinu, snažím se ji srovnávat s obdobnou listinou. Pane Bude, jistě ji znáte. Je to listina internetových práv, pod kterou se parlament podepsal v červenci 2015. Já jsem porovnávala tyto dvě listiny. samozřejmě je to všechno zajímavé, ale je tady eh, řada věcí, které by možná bylo dobré zahrnout i do vaší listiny. V předmluvě se zmiňuje, jaké jsou výzvy, jaké jsou hrozby. Ale já bych ještě mluvila o velkých příležitostech. Za druhé, já bych ty hrozby tolik nezdůrazňovala, ale začlenila bych to do samotného textu, pokud je o to, co je potřeba dělat z hlediska porušování osobní důstojnosti a porušování svobody projevu. A když se podívám na jednotlivé články, třeba 3 a 15, otázku digitální propasti, tady bych se zaměřila na sociální práva a problémy přizpůsobení se digitálnímu světu v méně rozvinutých regionech. Může se odkázat na starší osoby a osoby, které stojí na okraji společnosti ze sociálního hlediska a možná nemají tolik příležitostí využít eh, to, co jim nabízí digitální svět. Dále článek 4, odkazy na bezpečnost. Bylo by jenom správné, aby se tady odkázalo na orgány vymáhající právo a na to, že nemají přístup k soukromým údajům. Také by se měly zaručit výjimky podle zákona. Je třeba zajistit, že se dodrží základní eh, zákonné principy. A pokud jde o přijetí mělo by to být proveditelné jen tehdy, když to schválí příslušné zákonné nebo právní orgány. A, a tady se díváme mimo jiné na atalskou listinu profesora Rodoty. Článek 6 a článek 7 ten hlavní algoritmus. Tady jste udrželi hřebík na hlavičku. Je to možné pouze tak, aby to bylo v souladu se zákonem. A já bych ještě dodala, že profilování může také podléhat, nebo na, může, může se na ně vztahovat námitka osoby, která je předmětem takového profilu. Jde tady o právo osob na jejich vlastní identitu, na možnost mít vlastní identitu pod kontrolou. Článek 5, ochrana údajů a suverenita údajů, uvádíte, že je nutné mít souhlas uživatele. Souhlas eh, majitele se zpracováním údajů. Když se podíváte na italskou listinu, a to je důležité, takovýto souhlas je možné odebrat. Není to trvalé, musí tam být možnost ten souhlas odvolat. A pak je tady velice zajímavá věc. Souhlas nemůže být právním základem pro zpracování. Poslední bod, prosím. Pokud je velká nerovnováha moci nebo pravomocí mezi zájemcem a orgánem, který zpracovává orgány. Eh, Barbara, I think you read it. I think you read it řada věcí, které bych mohla říct, ale čas běží. Ano, možná, že můžete vstoupit do dialogu s profesorem Budem. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto iniciativu. Domnívám se totiž, že skutečně záleží na tom, eh, aby se parlament eh, této věce také účastnil, je to součást eh, demokratické diskuse a proto na to parlament musí reagovat. A možná to umožní také ještě lepší koncipování té diskuse, takže já jsem skutečně proto, abychom se tém, tomuto tématu ještě více věnovali, abychom ten dialog mohli ještě zintenzivnit. Tu iniciativu vítám především proto, že eh, závěry Eh, řady eh, diskusí vedly k tomu, že by bylo dobré takovou tu iniciativu eh, rozvíjet v zájmu evropských občanů. Máme samozřejmě listinu základních práv. A pokud je o tuto listinu základních digitálních právů, tak tam je několik věcí, které bych rád komentoval, ale teď na to není čas. Jakožto Evropané se musíme na toto téma dívat velice pozorně. Pokud bychom eh, mm, pevně stanovily struktury pro digitální sféru, tak to samozřejmě některak nesníží eh, naše eh, konkurenční schopnosti a možnosti. Já si myslím, že eh, tu digitalizaci musíme nějakým způsobem ehm, sledovat a regulovat. Eh, ohrožení ze strany algoritmů také patří k eh, právu na svobodu. Eh, pokud eh, eh, bude člověk dostávat nějaké nabídky, tak samozřejmě se může svobodně rozhodnout. Je tady tržní prostředí a ten trh se žádá přehled o tom, kde jsou možná odbytiště zboží. proti tomu tedy stojí uh, svoboda projevu. A uh, vzhledem k tomu, že to jsou kontradiktorní věci, tak bychom o tom měli skutečně diskutovat. Uh, kolegyně Spinelli jsem vnesla uh, italské hledisko. Německo, jakožto největší uh, členský stát Evropské unie, by měl být v čele této diskuse a mělo by tady, mělo by tady být také v čele té, toho rozvíjení dialogu tohoto tématu na půdě Evropského parlamentu. Děkuji, Josefe. Toto je skutečně rozsáhlé téma, takže je potřeba k němu připravit také širokou rozpravu. Martin jako bývalý koordinátor se je toho také vědom. Já teď požádám abyste se vyjádřili. I vy, pane profesore, budu maximálně v rozmezí pěti minut k proběhlé diskuzi. Na závěr vystoupí pan předseda Schulz. Gerne. Já velice rád zdůrazním tři, čtyři body. E, neměl by tady být strach z toho dokumentu. Je to totiž dokument, který uznává, že máme v současné době možnosti pracovat s těmi velkými objemnými daty. Máme možnost s nimi eh, nakládat a eh, proto ta první otázka eh, nesouvisí s regulací, ale s tím, jaká jsou tady nebezpečí, jaké jsou tady možnosti. Je to významné téma právě pro tento nový právní materiál rozum, e, porozumění a regulace jsou zde v úzké souvislosti. Druhá věc. E, nejedná se pouze o německou, dokonce ani evropskou problematiku. A já považuji za velice důležité, že nejrůznější iniciativy e, v nejrůznějších, nejrůznějších členských státech se vlastně vyústily v evropskou iniciativu. Já si myslím, že když si pomyslíme na eh, inteligentní dům, tak eh, tady se opět objeví ten problém soukromí. Jak se má soukromí eh, k inteligentnímu domu? Samozřejmě je tady široké pole pro představivost, ať už se jedná kombinace tohoto domu s regulací a tak dále. veřejnost eh, není, eh, je vlastně eh, společné soukromí. Společnost není to, o čem se čte v novinách a v časopisech. Ten, to chápání tohoto pojmu se posunulo. Vy jste tady hovořili o bublinách a Internet a digitální sféra se vlastně rozvíjí tím způsobem, že eh, se tady objevuje eh, základní otázka té třídní struktury společnosti. A poslední věc, také jste na to poukázali, ta zní tak, co to je společenské, eh, společenský, společenský majetek, tomu se musí vést rozsáhlá debata. Děkuji, teď poprosím eh, pana Šulce. Já jsem před 22 lety začal pracovat v tomto výboru, když jsem nastoupil do Evropského parlamentu. A když se podívám na vývoj těch základních práv za těchto 22 let, eh, jak eh, je to řešeno ve stávajících smlouvách a v jednotlivých ústavách, tak jsem Eh, na vaší straně, ale před 22 lety jsem si vůbec nedokázal představit, že um, ta základní práva by mohla být nějak spochybňována či ohrožena. Vy jste uvedl ten příklad s tím uh, žákem, který je napaden na ulici, nebo s tím dronem. Jde o to, že skutečný technologický vývoj je rychlejší uh, než vlastně naše činnost. My to nedokážeme tak rychle, uh, uh, rychle obrážet ve svých aktech. A My známe tu iniciativu italských kolegů, kterou zmínila kolegyně uh, Spinelli. Je to vynikající práce, ale proč jsem dneska přišel do Evropského parlamentu? Evropský parlament ratifikoval mezinárodní smlouvy za Evropskou unii. Takže otázka, do jaké míry jsme schopni eh, sloučit tu problematiku big data a big commerce, tak, aby základní práva lidí eh, nebyla ohrožena, aby lidé eh, vlastně měli možnost nějak sledovat údaje, které jsou od nich shromažďováni, aby se vlastně ta data Ehm, stala předmětem záruk státu. A to z toho důvodu, že eh, ten eh, mezinárodní globální vývoj je tak rychlý, že ty ochranné struktury pokulhávají. A je to tedy nerovnováha a v té právě spočívá ta, to velké nebezpečí. Dejme tomu, že, že zákonodáci zastaví SWIFT. A to proto, že e, jednotlivá práva e, nejsou schopni zajistit. A e, proto tedy zastavili tu dohodu mezi EU a USA. Takže kde jinde než v Evropském parlamentu by se měla vést debata o tom, kde lze nejlépe opustit ten národní rámec, který už nepostačuje. K tomu se také vede samozřejmě debata. A proto jsme přišli dnes do Evropského parlamentu. Já také děkuji za skeptické názory. Já jsem eh, úvodem řekl, že jsme nepřišli dneska proto, abychom si eh, činili nárok na přijetí této listiny. Jde v rámci této iniciativy o to, že se tady Eh, sešly eh, soukromé subjekty a celý eh, rok se přeli o slovíčka. Ať už to byl Hans Bude nebo další kolegové, se skutečně přeli o mnoho slovíček, mnoho výrazů a nakonec jsme přišli s návrhem. Není to zatím eh, žádný závěrečný výsledek, není to, není to konečné znění, je to pouze návrh. A samozřejmě eh, by se mohlo stát, že eh, přijdeme se závěrem, že ten stávající instrument, který máme, čili ta listina základních práv, posačuje. Ale nestalo se tak. Pan Bude hovořil o tom, že chceme spustit proces, který by e, sebou nesl e, debatu o této problematice. Nechceme, aby se tohoto procesu účastnili pouze politici. Chceme k tomu přizvat e, širokou obec. Ta debata se samozřejmě musí vést i v parlamentu, ale ne pouze v parlamentu. Musí se vést v celé společnosti. Závěrečná poznámka, pane předsedo. Zcela správně tady zaznělo, že potřebujeme více času. My představujeme tuto listinu s prozbou, abyste jí věnovali čas. Ještě bych rád poukázal na jednu věc. Je tady řada kolegyň a kolegů, kteří v průběhu předsednictví, které eh, mi bylo nabídnuto zde zastupovat, často přicházeli s námitkou, že nejsem dostatečně citlivý ve svém přístupu k ochraně údajů. Minimálně eh, jeden z těchto mých vozovkách protivníků se dneska přihlásil. A to mě trošku překvapuje. Já nyní neplatím za toho, eh, kdo by byl nějakým guru eh, ochrany osobních údajů. Bylo mi vyčítáno, že jsem příliš eh, schovývají, že jsem příliš etatistický, že příliš schovývají. Těm bych rád poděkoval. Eh, těm, kteří mě během posledního roku otevřeli oči při ratifikaci smluv. Uvědomil jsem se totiž, jak eh, velice zaostáváme za tím pokrokem v digitálním světě. Pokud je tedy o um, zajištění ochrany práv, budeme-li rozlišovat mezi tím, co to je analogový, co to je digitální, tak eh, bychom se daleko nedostali. O to tady nejde. Děkuji těm, kteří vyjádřili kritiku vůči mé osobě. Eh, vedlo se to v tisku a mě to pouze motivovalo k účasti na této debatě. Poslední poznámka, pane předsedo. Ještě bych eh, rád navázal na to, co tady zaznělo. V Německu eh, je tato iniciativa předmětem diskuse a já bych si velice přál, aby se eh, tato debata vedla dále i v Evropském parlamentu. Děkuji. Děkuji, Martine, děkuji, pane profesore. Ano, přesně to, co jste řekl vy, to si přáli také koordinátoři, pozvat vás, abychom rozšířili tuto iniciativu nad rámec našeho výboru a Myslím si, že to je vynikající, že i vy, Martine, jste byl dříve koordinátorem v tomto výboru a nadále projevujete velký zájem o naši práci. Děkuji vám tedy ještě jednou za vaši účast eh, a za to, že sledujete naši práci. Colleagues, we can move um, straight to the next item. We're... Přejdeme k dalšímu bodu, vážení kolegové. Máme trošičku spoždění. We go to point five, which is, um... Přecházíme k bodu číslo 5. Jak víte, vážení kolegové, jednou ročně dostáváme od komise pravidelné informace. Já se omlouvám, budu muset eh, na chviličku posečkat, eh, než se vyklidí sál a dorazí pan Rutte. Colleagues, if everyone's ready, the... Takže, vážení kolegové, zhruba jednou ručně dostáváme od komise zprávu, která se týká readmisních dohod a opět se tedy dostáváme k tomuto bodu na programu. Máme tady jednu zprávu, která se týká vaší průběžné práce v rámci smíšených readmisních výborů a druhá věc se týká společné cesty vpřed o problematice migrace mezi Afganistánem a EU. Generální ředitel pan Rute nás nyní bude informovat. Jak víte, tak nás již několikrát jako parlament v našem výboru informoval o uzavřených readmisních dohodách Každých šest měsíců nás informuje o provádění těchto dohod. Zvláště se klade důraz na průběžnou práci smíšených readmisních výborů, které monitorují a facilitují provádění těchto dohod. 14. listopadu koordinátoři Libe rozhodli, že zařadí na program jednání takzvanou společnou cestu v o problematice migrace mezi Afganistánem a EU. Takže dnes máme tento bod na programu jednání a poprosím vás, vážení kolegové, a konkrétně nejprve vás tedy, pane Ruta, abyste vystoupil s úvodním projevem a následně bude probíhat diskuze. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Claude. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Po velice vášnivé diskuzi, která zde proběhla ohledně digitální agendy, vystoupím já eh, spíše informativně. A jak jste, Claude, velice správně řekl, je naší povinností jak jsme se zavázali vás každých 6 měsíců informovat o provádění readmisních dohod. A naposledy jsem zde byl v polovině února a tudíž je na čase, abych vás informoval znovu. Nejprve se krátce zmíním o situaci obecně. Návrat nelegálních migrantů je nedílnou součástí udržitelného řízení migrace. Nelegální migranti už by nyní neměli přicházet o své úspory, komunity by neměly riskovat životy na nebezpečné cestě, pokud bude docházet k systematickému vracení do země původu. Znáte ta čísla v současné době. Zhruba 40 eh, návratových rozhodnutí bylo skutečně vykonáno a většina odmítnutých žadatelů o azyl nakonec nějakým způsobem v EU zůstala a někdy ve značně nejisté situaci, což vede následně k celé té diskuzi o moderním otroctví, o obchodování s lidmi a tak dále. Pokud jde o návratové politiky, tak eh, zde stojí v cestě řada překážek. Předně dochází k situacím, kdy legislativa, která má být ku prospěchu těch, kteří potřebují mezinárodní ochranu, je bohužel zneužívána. My máme v legislativě určitá ustanovení a také to dokládá správní praxe v členských státech, jak v azylových, tak návratových systémech, ehm, které vedou ke zpomalení celého procesu, zejména procesu návratu Chybí také často koordinace mezi kompetentními úřady jednotlivých členských států, chybějí kapacity na straně azylových služeb, chybí zařízení pro přijímání uprchlíků. Takže tak to vypadá nyní situace v Evropské unii. unii. Další velkou překážkou je e, v praxe navracení migrantů bez dokladu. Velice často dochází k situaci, že migranti záměrně zničili eh, své doklady totožnosti, cestovní pasy, řada migrantů odmítá spolupracovat a zde potřebujeme plnou spolupráci země původu protože potřebujeme příslušné migranty eh, stotožnit eh, v případě, že chybějí eh, doklady totožnosti. Potřebujeme tedy, aby ta spolupráce probíhala velice rychle. Teď mám na mysli spolupráci s konzuláty, ale s také s národními úřady třetích zemí. Dovolte, abych nyní uvedl několik příkladů, kde narážíme na problémy, Eh, ve spolupráci s dalšími zeměmi. Eh, podle mezinárodního zvykového práva platí povinnost, eh, že každý stát musí umožnit svým státním příslušníkům se do země původu vrátit. Nicméně dochází k situacím, kdy státy odmítají vydat cestovní doklady anebo kdy hrají o čas, vydávají tudíž doklady velice pozdě, v okamžiku, kdy již není známo, kde se eh, migrant nachází. Jsou zde země, které odmítají návraty k tomu určenými lety. Některé státy například žádají, aby k návratům docházelo pouze prostřednictvím národních aerolinek. Máme zde také konzuláty, které do určité míry radí svým státním příslušníkům, jakými postupy si prodloužit pobyt v Evropské unii. A ze všech těchto důvodů se snažíme při jednání s třetími zeměmi nastavit správnou rovnováhu, pokud jde o negativní a e, pozitivní pobídky, které můžeme použít. Tady spolupracujeme s členskými státy i s ESVČ, abychom vytvořili komplexní rámec koordinace. V roce 2016 jsme vytvořili koordinovanější a strukturovanější přístup který nám umožňuje společně ovlivňovat situaci, maximalizovat synergie a naši vyjednávací pravomoc jak v interních, tak externích vztazích. Nyní bych chtěl říci následující velice jasně. Když se sám sebe poslouchám, tak si říkám, to je člověk, který snad vůbec nemá srdce, ale chci říci, že tady mluvíme o lidech, kteří prošli celým procesem a na jeho konci jim byla mezinárodní ochrana zamítnuta. Jsou to lidé, kteří prošli veškerými vnitrostátními řízeními a nyní mají vydané rozhodnutí o návratu. To je potřeba zdůraznit a zdůrazňovat to průběžně, protože jinak eh, často dochází k tomu, že se nerozlišuje mezi uprchlíky na straně jedné a nelegálními migranty na straně druhé. Takže náš přístup, který jsme zpracovali v letošním roce, už přináší konkrétní pozitivní výsledky, pokud eh, jde o spolupráci s třetími zeměmi, pokud jde o převaděčství a obchodování eh, s lidmi. Ale upřímně řečeno, pokud jde o skutečná čísla, tak tady se pohybujeme kolem 40 tak jako tomu bylo v předchozích letech, takže bohužel tady ty konkrétní dopady eh, nových opatření nevidíme. A z tohoto důvodu se readmise stala skutečně eh, klíčovou prioritou ve všech našich vztazích s partnerskými zeměmi chci zdůraznit, že nejde ani tak o podepsání konkrétní readmisní dohody, ale spíše o praktické zlepšení ve spolupráci. To je pro nás většinou to nejdůležitější. Pokud dovolíte, pane předsedo, to bylo takové obecné nastínění situace, pokud jde o readmisní dohody abych tady nebyla až do půlnoci, nebudu procházet eh, všech těch 17 readmisních dohod, které provádíme. Eh, projdu to tedy eh, tak nějak hromadně. Nejprve Turecko. Spolupráce s Tureckem, pokud jde o readmise a návraty, byla opravdu zásadním způsobem posílena na základě prohlášení z 18. března. Toto prohlášení skutečně eh, narušilo ty biznesové modely využívání migrantů a uprchlíků, snížilo toky nelegálních eh, migrantů z Turecka do Řecka a pomohlo předcházet humanitární tragédii a úmrtím na moři. Doložím to čísly. Od tohoto prohlášení bohužel bylo zaznamenáno 63 úmrtí v Egejském moři. Ve stejném období loňského roku to bylo přes 490 lidí, kteří zemřeli při snaze překonat středozemní moře, a to jenom v krátkém období v, na tom krátkém úseku mezi Tureckem a řeckými ostrovy. Ve středu vydáme čtvrtou zprávu, která bude podrobně informovat o pokroku, kterého bylo dosaženo od uzavření tohoto prohlášení mezi EU a Tureckem a schrnou se tam veškeré závazky, které z tohoto prohlášení pramení. Co se týče readmise nelegálních migrantů z ostrovů, Turecko provedlo, prokázalo dobrou vůli eh, zavčasu spolupracovat navzdory obtížím během letního období po eh, pokusu o státní převrat. Bylo navráceno 1187 uprchlíků z řeckého území do Turecka na základě bilaterálního protokolu podle režimu jednaku jednomu. 226 Syřanů bylo následně přesídleno ze Sýrie do členských států EU a další 230 by mělo být přesídleno ještě do konce letošního roku. Je pravda, že čísla návratů z ostrovů jsou poměrně, či, poměrně nízká. Eh, zejména vzhledem k tomu, že zpracovávání vysokého počtu žádostí o azyl je velice zdlouhavé. Řecké úřady zdvojnásobily počet svých odborníků, kteří působí na ostrovech a očekáváme také nábor dalších odborníků ještě před koncem letošního roku. Nyní bych eh, chtěl eh, u, zasadě dohodu s Tureckem do kontextu o vízové liberalizaci. Bylo dosaženo pokroku, pokud jde o provádění readmisní dohody. V roce 2016 eh, proběhla dva, dvě odborná jednání dvou smíšených eh, readmisních výborů s tureckými úřady, kde jsme podrobně diskutovali o překážkách, které stojí v cestě účinnému provádění této dohody. Povinnost readmise tureckých občanů platí již od roku 2014. Čísla jsou poměrně nízká, 376, to znamená polovina žádostí byla Tureckem odsouhlasená, přijata. Méně než třetina tureckých státních příslušníků byla skutečně navrácena. Dohromady tedy zhruba stovka z nich byla opravdu navrácena, to jsou čísla za rok 2016, což jenom dokládá tu, tu současnou situaci. Nadále máme určité potíže se spoluprácí s konsuláty, ale celkově se ta spolupráce zlepšila. Turecko neprovádí v tuto chvíli ustanovení o občanech třetích zemí, ačkoliv eh, k tomu svolila při předchozím vyjednávání o liberalizaci vízového styku. Ale správní eh, dokončení těchto ustanovení readmisní dohody, které by se týkalo občanů třetích zemí. Turecko provazuje a propojuje s otázkou liberalizace vízového styku. My se snažíme udržet konstruktivní dialog s Tureckem, ale mohu vás ujistit, pan Avramopoulos, pan Timmermans a další kolegové z komise na tom pracují, eh, tedy myslím na problematice vízové liberalizace a tu komise navrhne teprve poté, co budou splněna veškerá kritéria. Ještě je tu jeden prvek eh, týkající se Turecka, který je velice důležitý, a to je otázka Bulharska. Turecko má bilaterální dohody. Jednu takovou má uzavřenou s Bulharskem a v ní se zavázalo, že najde praktická řešení situace společně s Bulharskem. V tuto chvíli ale musím říci, že nastavený režim zatím nepřináší uspokojivé výsledky. Takže to k Turecku. Pokud jde o Pakistán, Pakistán to je klíčová země z hlediska Evropské unie a z hlediska readmise. Zase uvedu několik čísel. V roce 2015 eh, došlo k zásadnímu nárůstu migrace pakistánských státních příslušníků do EU. Nárůst 100 tisíc procent, bylo jich 43 eh, tisíc. Od ledna do srpna dorazilo dalších 8 tisíc nelegálních uprchlíků přes evropské hranice. Readmisní dohoda, kterou máme s Pakistánem a která platí od roku 2010, eh, nám pomohla v roce 2014, nicméně přes kdy došlo k navýšení eh, počtu navracených osob na 52%, ale do konce roku 2015 tento počet opět poklesl zhruba na 36 což souviselo také se silnými negativními veřejnými prohlášeními ze strany pakistánských ministrů. Pan komisař Avramopoulos eh, byl v Pakistánu v lednu loňského roku. Eh, sešly se eh, dva readmisní výbory s Pakistánem v červenci a v únoru a mohu říci, že politické překážky pro provádění této dohody už byly z větší části odstraněny, ale celková situace opravdu zdaleka není ideální. Některé členské státy uvádějí, že spolupráce s Pakistánem je dobrá nebo že se zlepšila, ale jiné členské státy se nadále stěžují na přetrvávající praktické obtíže. V posledních měsících eh, jsme měli eh, dobrou zkušenost eh, se společnou návratovou operací, kterou spolu organizoval Frontex eh, s dalšími členskými státy. Ale na druhé straně tady je celá řada situací, kdy členské státy se snaží žádat o readmisi a nedostávají z Pakistánu absolutně žádnou odpověď. Snažíme se, aby situace byla předvídatelnější, a nadneseme celou záležitost také na dalším zasedání smíšeného readmisního výboru, které by mělo proběhnout v Bruselu v lednu. A třetí velkou skupinou to je východní partnerství, to znamená Rusko-Západní Balkán. Implementace readmisních dohod s těmito zeměmi je uspokojivá, řekl bych přímo velice uspokojivá. Tady je stabilní vysoké procento návratu, 81% na Ukrajinu, 76% Moldávie, eh, podobně Rusko. Radmistní výbor se naposledy, pokud jde o Rusko, sešel v červenci, potvrdil dobré provádění radmistní dohody. A nyní začínáme diskutovat také o využívání elektronických kanálů, pokud jde o předávání readmisních žádostí ruským úřadům. Připravujeme pilotní projekt, který by využíval videokonference. Tento projekt zapojí tři členské státy. Ta spolupráce je tedy obecně dobrá byť jsou tady určité politické jevy, které vstupují občas eh, do hry, například krymské pasy, čímž chci doložit, že tyto vztahy také nejsou vždy snadné. Pokud jde o Gruzii, tak tady je spolupráce velice účinná. Vytvořili jsme už elektronickou platformu, která pomáhá vyměňovat informace a ta funguje na základě IOM. Do určité míry je to jakýsi model pro eh, řízení případů v procesu readmise. Arménie a Azerbajdžán tam by mohla být situace eh, lepší. Arménie na tom není tak dobře jako Azerbajdžán v tuto chvíli a provádění eh, readmisních dohod eh, se zeměmi západního Balkánu probíhá uspokojivým způsobem. Návratové procento značně překračuje průměr EU 42%, 87% pro Albánii a tak podobně pro další země. A v neposlední řadě ještě zmíním Kapverdy, kde je situace uspokojivá a to je jediná africká země, s níž máme readmisní dohodu. Já vím, pane předsedo, že už mě chcete zarazit, tak nevím, jestli ještě zmínit probíhající vyjednávání o readmisních smlouvách. Možná jenom to, že jsme zahájili jednání se čtyřmi zeměmi. Marokem, Běloruskem, Tuniskem a Nigerií. Tato jednání probíhají, některá už eh, delší dobu. A tři jednání ještě formálně nezačala s Jordánskem, Alžírskem a Čínou. Takže to jenom na doplnění celkové situace ohledně readmisních dohod a možná teď budou chtít poslanci položit své dotazy. Děkuji, pane Rueta. Já jsem si vědom toho, že naši členové mají velké zkušenosti v této oblasti a jistě budou mít konkrétní otázky. Máme čas pouze do tři čtvrtě na pět, takže kolegové, opravdu budeme mít možnost dostat konkrétní odpovědi na závažné otázky, které se týkají readmisí. Požádám vás, abyste každý dodrželi dvouminutový časový režim. Vyšte rovnou k věci, ať dostaneme od komise také odpověď. V 16.45 potom přijde pan ministr. Takže v tom pořadí, v jakém jste se požádali o slovo paní Cirk. Nejvíce než dvě minuty, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já tady rovnou začnu otázkami. První otázka zní, řekněte nám, prosím, ještě jednou, parlament se neúčastní tvorby těchto readmisních dohod. Druhá otázka, proč se readmisním dohodám neříká readmisní dohody? tomto případě mám na mysli tu dohodu s Tureckem a společný postup vpřed. To zní velice krásně, ale v podstatě jde o readmisní dohodu. A třetí otázka. Když mluvíte o readmisi, můžete něco říct obecně k tomu, zda se to týká občanů této příslušné země nebo i státních příslušníků třetích zemí? Pokud se ve všech případech jedná i o účast státní příslušníky třetích zemí, proč by takovéto chudé země měly brát zpět státní příslušníky třetích zemí, když jsme neschopní postarat se o ně my? A další věc, o které jste zmínil, ten společný přístup k readmisi, popsal jste určité potíže, které se s tím pojí. Ale abychom měli společný přístup k readmisi, nepotřebujeme nejdřív trošku víc zapracovat na tom, abychom měli společný přístup k tomu, jak rozhodovat, jestli někdo má dostat status azylanta nebo ne, protože ta čísla se velice liší v některých případech v jednotlivých členských státech. A poslední otázka. I když někdo nedostane eh, status azylanta, mohou platit určité humanitární důvody, proč ho nechat pobývat na evropském území. Máme tady společný přístup ve všech členských státech, nebo se to hodně liší? A co to znamená pro readmise? A ještě poslední otázka. Čína. Kolik uprchlíků k nám přichází z Číny? Paní Holmajer, prosím. Děkuji pěkně za eh, vaši velice rozsáhlou přeznášku. My jsme vždycky konfrontováni s otázkou, když budeme vracet eh, lidi do Pákistánu, do prostředí, kde eh, se bojuje nebo jsou obtížné podmínky, to se týká i Afganistánu. Můžete přiblížit, jak se řeší takovéto situace? Jinými slovy, eh, jaká se přijímají opatření pro to, abychom eh, k těmto lidem eh, přistupovali v rámci se humánním způsobem. Druhá otázka. Do jaké míry jsou ty státy, se kterými se provádí se připraveny ke spolupráci s Evropskou unii, konkrétně s komisí? A třetí otázka nebylo by nezbytně nutné, aby se určité programy integrační práce a e, podpora reintegrace e, z oblasti rozvojové pomoci e, více aplikovaly právě při navracení osob poněvadž eh, je tady také řada lidí, kteří nemají eh, nárok na azyl, ale i těm bychom měli poskytnout podporu a pomoc. Mnohokrát děkuji. Kolegové, chci vás eh, varovat z logistických důvodů. Pan minister přijde v 16.45 a musíme ho přijmout. A pak se bude hlasovat. A potom lidé odejdou. Takže vezmeme si všechny otázky o readmisi je možné, že pak nebude čas na odpověď na všechny, ale odpověď dostanete buď písemně, anebo pana Ruteho pozveme ještě jednou, aby nám odpověděl na tyto otázky. Já vím, že to velice neuspokojivé, ale nic se s tím nedá dělat. Takže kdybyste se mohli omezit zhruba na minutu, byl bych velice vděčný. Paní Guillaume? Já mám otázku na to, o čem se právě mluvilo. Mám to změnit teď, nebo nevím. Toto je ujednání, které má napomáhat navracení Afgánců. Já mám pocit, že jich bylo nějakých 80 tisíc nezákonně v Evropské unii. A toto ujednání platí od 4. října bylo to hodnuto den před konferencí dárců pro Afghánistán, takže určitě tady musíme dělat eh, nějakou vazbu, nějak si spojovat tyto dvě věci. Ale neuspokojivé tady je to, že zdá se, že parlament je tady tak trošku stranou u těchto dohod. Takže na základě těch informací, které nám dáváte, by mě zajímalo, jak se představujete tady úlohu parlamentu. Úlohu parlamentu v těchto rozhodních, rozhodnutích, která jsou velmi důležitá. To je právě příklad toho, nakolik důležitá je tady role parlamentu. Velice se omlouvám, že nemáme víc času. Dále paní Wikström. Mnohokrát děkuji a děkuji panu Rutemu za to, že mezi nás dnes odpoledne přišel. Vy jste samozřejmě zmínil rád dnesní dohodu, o které teď tady máme mluvit, ale zmínil jste i další věci. Třeba tu dohodu mezi EU a Tureckem. Jsem ráda, že říkáte, že je potřeba splnit všechna měřítka, než projde vízová liberalizace. Je dobré něco takového dnes slyšet. Ale uzavření NGNC, což považujete za úspěch, přičemž obětí bylo letos jenom 43, v porovnání s mnohem vyšším počtem v loňském roce, nepřipadá vám trošku cynické mluvit o takové věci, když víme, že letos máme zatím nejvyšší počty Zatím to ještě vůbec není uzavřené. A ve Středomoří, ve Středozemním moři zahynulo přes 6 tisíc osob. Rozdíl je v tom, že Egejské moře je uzavřené, ale oni teď příštějí z Libie anebo z Tuniska. anebo ze Severní Afriky. Pane Rete, říkáte, že Středozemní moře se já jsem dřív říkala, že středozemní moře se stává obrovským hřbitovem. Už jsem to přestala říkat, už je tím hřbitovem, obrovským hřbitovem. A Turecko, vy jste to už zmínil, nicméně, kolik uprchlíků tureckého původu očekáváte v Evropě? Kolik bude usilovat o azyl v Evropě? Ve Švédsku nedávno nějaký think tank poukázal na to, že musíme čekat lodě s tureckými občany, ať už jsou to politici, novináři, aktivisté, LGBT aktivisté. Jak vidíte tuto situaci? Co se dá čekat? Děkuji, pan Bjork. Paní Bjork, já musím říct, že tento přístup mi připadá poměrně obtížný. Legitimita EU v oblasti azylu závisí na tom, nakolik efektivně posíláme lidi zpět. To jsou prostě tvrzení. Jaký máme důkaz? Důkaz toho, že legitimita EU vychází z toho, že dobře posílá lidi zpět. Já myslím, že opravdu hodně energie věnujeme nesprávným věcem. Jsme na nesprávné cestě. Měli bychom investovat do lepšího přijímání uprchlíků. A souhlasím s ostatními, kteří říkají, že už teď máme víc žadatelů o azyl z Turecka a ještě jich bude přibývat. Budeme potom mít readmisní dohodu s Tureckem? Co se stane s lidmi, které pošleme zpět? Afghánistán odmítl readmisní dohodu se Švédskem. To bylo asi dobré rozhodnutí. A co se stane s lidmi, se kterými se špatně zachází, když je odvezeme z území Evropské unie? Někteří lidé zemřeli po tom, co je naložili do letadel. K tomu bych taky chtěla nějaké informace. A co lidé, kteří pracovali na černo? Muži, ženy, děti v Evropě? Jaký dopad to bude mít na ty neregistrované lidi v Evropě, když budeme víc lidí vracet? Děkuji, pane předsedě, děkuji, pane Rute. Já jsem měl v úmyslu pronést proslov, ale protože není čas, tak bych jenom řekl, že je dobré, že podporujete ten společný postup s Afghánistánem a také snahy uzavřít eh, readmisní dohody s třetími zeměmi. Mám jednu konkrétní otázku. Jaká je situace se Somálskem? Jak jistě víte, v mnoha členských státech patří Somálci k největší skupině nebo k jedné z největších skupin tzv. humanitárních emigrantů. Chystají se vyjednávání mezi EU a somálskou vládou o readmisi somálských státních občanů? Děkuji. Paní Veržia, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice pozorně poslouchala. Vy jste říkal, že máte srdce, tím jsem si jistá, ale myslím, že o to tady nejde. O co tady jde? Jak budeme řešit práva v EU a jak zajistíme, že jsou dodržována? Zdá se, že tyto readmisní dohody jsou závislé pouze na tom, kolik máme v Evropské unii státních občanů, bez ohledu na to, jak vypadá právní řád v tom státě, do které ty lidi posíláme zpět. Říkal jste, že vždy zajistíte, že každý, kdo se vrací, projde těmi různými odvoláními a tak. Jak to uděláte? Jak to uděláte? My víme, že situace v členských státech se hodně liší. A zem představuje proměnlivou geometrii v Evropské unii. A to na základě kteréhokoliv daného členského státu Já jsem francouzská, za chvíli tady budeme mít našeho ministra. Před pár dny Francie poslala zpět sudánského státního příslušníka, ale ten nemohl využít všechna svá práva, pokud jde o azylové postupy. Takže jde tady o ta práva. Je to naléhavá záležitost a o tom jste nic neříkal. Než položím otázku, ráda bych pochopila, pane předsedo, my jsme tady měli dvě témata. Za prvé, provádění dohod o zpětné přebírání a potom bod 6, společnou cestu vpřed. Je to pořád oddělené, protože slyším, že lidé se vyjadřují i k Afghánistánu jako k tématu. Bohužel opravdu nemáme čas, takže musíme vzít obě věci najednou. V tom případě mi chybí vystoupení pana generálního ředitele o společné cestě vpřed. A my jako koordinátoři jsme výslovně o tuto záležitost požádali jako o samostatný bod, takže já bych to raději odložila stíž, než abychom to všechno dávali dohromady. Bylo by to i spravedlivější, protože komise říká, že to není readmisní dohoda. Ano, to je dobrá připomínka a já jsem se to snažil vysvětlit. Řeknu to ještě jednou. Formálně. Nebudeme mít dost času. Uvidíte, jestli s tím budete souhlasit. Máme do tři čtvrtě na pět. Nemůžeme to přetáhnout. Proč? protože musíme přijmout pana ministra, to nemůžeme odložit z logistických důvodů i z dalších důvodů. Potom se bude hlasovat, hlasování nemůžeme odložit a potom nám lidé odejdou. A je to úplně nefér, jak vůči vám, tak vůči Matiasi Rytemu, abychom to uspěchali. Takže já navrhuji, že se vyslechneme všechny otázky teď. I k tomu Afganistánu, jak už bylo řečeno, a já jsem o tom také chtěl mluvit, že e, o povaze této dohody je potřeba mluvit s právním oddělením. Já vím, že je to závažná záležitost, to chápu. Potřebujeme čas, abychom to promysleli, takže já navrhuji, že teď položíte otázky, potom a já jsem právě mluvil se sekretariátem. Znovu pozveme pana Riteho, omlouvám se, pozveme ho na nějakou další schůzi a dostaneme ještě předtím i některé odpovědi písemně, abychom na tu příští schůzku měli nějaký materiál. A podíváme se na to znovu, to bych navrhoval. Takže k Afghánistánu se, konkrétně k Afghánistánu se vrátíme. Ano, budeme mít další prezentaci pana Ruteho. Teď si vyslechneme všechny otázky, abychom alespoň využili těch 45 minut. Takže já půjdu dál, tím seznamem máme tady dalších pět kolegů, Každý má minutu a půl. Začneme vámi a skončíme paní Spinelli. A pak bude tři čtvrtě na pět. A já něco navrhnu ve tři čtvrtě na pět. Děkuji, pane předsedo. Afghánistánu mohu říct jenom jednu věc, a totiž Evropský parlament ve smlouvě má právo mluvit o readmisních dohodách. Pokud komise nebo rada nebo nějaký členský stát má pocit, že nejde o oficiální readmisní dohodu, nemusíme to tedy řešit. Mělo by to vést k samostatné debatě v tomto výboru. A to také proběhlo. To je prozatím z mé strany vše. A moje jediná velice stručná otázka k ostatním readmisním dohodám zní, pane Rite, vy jste mluvil o dohodě s Tureckem. Dnes odpoledne jsme se neformálně sešli, mluvili jsme o hotspotech. Jeden z vašich kolegů, generálního ředitelství Home, nám říkal, že Turecko si tu dohodu vykládá velice striktně. Ti, kteří nejsou na řeckých ostrovech, se nemohou vracet do Turecka na základě té výměny jeden za jednoho. Vykládáte si to také tak? A je to někde písemně? Protože, a já myslím, že opravdu pozorně sledují tu dohodu s Tureckem. Podle mě je to úplně nová informace. A vysvětluje se tím, proč se lidem tolik nechce přesunovat uprchlíky z ostrovů na pevninu. Děkuji. Dobře, já něco navrhnu úplně na závěr. Dále paní Albiol. Děkuji. Nejprve chci říci, že se mi zdá poměrně nebezpečné ten úvod, který tady nadnesl pan ředitel, Krystel, když vysvětlovala rozdíl mezi migrantem a uprchlíkem, protože pro nás je velice jasné to, že uprchlíci jsou ti, kteří odpovídají ženevské úmluvě a mají právo na mezinárodní ochranu, ale to neznamená v žádném případě, že migrant eh, musí být eh, eh, deportován. Jsou tady, ano, ekonomičtí migranti, dobrovolní migranti, ale jsou tady také lidé, kteří prchají před hladem a velice obtížnými podmínkami. Vy jste hovořil také o deportacích jako způsob, jak skoncovat se zneužíváním, obchodováním s lidmi a s mafií. Ano, já si nejsem jistá, že toto bude skutečným řešením. Já si myslím, že to sice ukončí obchod mafií, ale jak si ne, nevyřeší nám to problém se deportacemi, který řešíme. Ano, máte pravdu, že klesl počet eh, úmrtí eh, v Egejském moři, ale zase ve střední části Středozemního moře ze strany Libie tam počet eh, úmrtí narůstá. Důsledkem dohody s Tureckem je to, že se objevují mnohem nebezpečnější trasy a tam také umírá více lidí. Jsou to smrti, kterým bylo možné předejít, kdyby se našly jiná opatření. My se chceme vyhnout těmto úmrtím, kvalitní migrační politikou. A na závěr chci říct, mám jednu otázku. Deportace do konfliktních zemí, jako je Pakistán nebo Afganistán, vrátit je eh, do zemí, kde se bojuje, kde panuje násilí. Jenom v letošním roce eh, se v těchto zemích odehrálo na 70 eh, útoků proti civilistům. Do této země, do těchto zemí chcete vracet uprchlíky? Děkuji. Yes, please. Děkuji, Ana Gomeš. Pane Rutere, já se rozhodně mohl připojit ke kolegům a teď k panu předsedovi, který také eh, tyhle věci říkal. Já nechápu, proč rada vytlačuje z komisí parlament na stranu, pokud je o tyto místní dohody, nebo ať už to nazýváme, jak chceme. Já se chci zeptat, vy jste říkal, že ta dohoda mezi EU a Tureckem má výsledky, protože mi to mělo narušit to, co dělají pašeráci, ale tak to není. Já jsem před 14 dny s časovým adenozem byla na hranici mezi Řeckem a Makedonií a všichni vám řeknou, že ti přivaděci jsou tam znovu, stejně jako v Bulharsku. A samozřejmě mají mnohem větší zisk, protože ceny narostly a trasy jsou mnohem víc nebezpečné. A pokud jde o to, že se snažíte zabránit lidem, aby přijížděli, ty přirovnáváte Eh, nebo srovnáváte, kolik lidí se utopilo v Egejském moři loni a letos. Ale zapomněl jste to porovnat s tím, co se odehrává ve Středomoří, kde se utopilo přes 4 tisíce lidí. A spousta lidí tam v podstatě přijela, protože Egejské moře je uzavřené. A pokud je o ochranu lidí, můžeme komise vysvětlit, proč země, jako je ta moje, Portugalsko, která je tak otevřená, která přijímá azidy, uprchlíky, říkáme, že jsou to oběti genocidy a pak přijdeme do Řecka a vidíme, v jak strašných podmínkám tam lidé žijí. Víc než 600 už je registrovaných. A ani jednoho nikdo neposlal do Portugalska. Jak je to s tou ochranou lidí? Jak je to s ochranou lidí, když Europol mluví o tom, že máme Eh, přes 10 tisíc nezletilých bez doprovodu, kteří zmizeli. Děláme z nich kriminálníky? Dělají z nich členské státy teroristy? Protože tak to dopadá, když zanedbáváme uprchlíky, které už teď máme na evropském území ve strašlivých podmínkách. My je v podstatě vháníme do náruče kriminálníkům a teroristům. Děkuji, paní Weinberg. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že bychom měli začít mluvit o tom, jaké lidi posíláme zpět. Jsou to žadatelé o azyl, kterým jednou či dvakrát zamítli žádost o azyl. Nemají statut uprchlíka. A proto máme tyto dohody. A pokud je o Turecko, Tarecko nám poslalo mnohem víc lidí, než kolik jich převzalo. Mluvíme o tom, že se ta dohoda zmrazí, ale otázka zní, co se stane potom. Já myslím, že je opravdu důležité, abychom tuto readmisní dohodu měli. A pak tady byla otázka Afghánistánu. Podepsali jsme dohodu, podepsali jsme readmisní dohodu s Afghánistánem, Švédsko přijalo víc než 40 tisíc žadatelů o z Afganistánu. Oni teď odmítají readmisi. Mě by tady zajímalo, jaká je dohoda mezi EU a Afganistánem, protože je to zvláštní. Paní Spinelli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci uvést jen několik věcí, které mi působí obavy. Za prvé, Pokud jde o dohody a rozvojovou pomoc a peněžní toky, doktore Rute, mně není úplně jasné, o čem mluvíte. Mluvíte o dobré spolupráci nebo uspokojivých výsledcích? Za druhé, pokud jde o vyloučení Evropského parlamentu z těchto vyjednávání, vyjednávání o uzavření těchto dohod. Nejde jenom o Evropský parlament. Máme také ta prohlášení jako dohody mezi Itálií a Súdánem, například. Ta dohoda byla naprosto tajná. Parlament se k tomu vůbec nemohl vyjádřit. A další věc, která působí obavy a o které bych od vás ráda něco slyšela, je ten březnový neformální materiál, non-paper. Už budu končit. Materiál komise, kde se stanoví, jaké jsou bezpečné zóny v Afghánistánu. Jde tam o stabilizaci Afghánistánu. Já v tuto stabilizaci v Afghánistánu nevěřím. Podle mě to není bezpečná země. Taliban a islámský stát okupují obrovská území této země už od roku 2001. Afghánistán je teď druhým místem z hlediska příchozích po Syrii. Není bezpečný. Děkuji. Omlouvám se všem které jsem musel zkrátit, jsou to velice závažné věci. Já bych něco navrhl. Navrhl bych to i panu Rytemu, jako našemu dnešnímu hostovi. Především asi nebylo úplně dostačující vyčlenit na to hodinu. Mělo by to stačit, ale je to komplexní věc, má dvě části a proto bych chtěl navrhnout, abychom zaprvé tu společnou cestu před Kavánistánu eh, vzali znovu, pozveme tady znovu pana Rutého, eh, já to po této schůzi s ním projednám a probereme to. Druhá část. Ano, a vezmeme si také odpovědi na otázky a reakci na debatu k první části. A možná budeme chtít také nějaké písemné odpovědi. A za druhé, myslím, že tomu musíme prostě věnovat víc času odpovědím na otázky. Mluvilo tady 12 kolegů. Za druhé, pokud jde o to, co říkala paní Guillaume, a paní Argentiniana Gomes a další, to se týká té dohody s Afganistánem, já bych navrhoval, že se zeptáme právní služby, jestli by se na to nemohli podívat, aby se zajistilo, že ty předpoklady byly dodrženy. My nemáme žádnou formální roli. Myslím, že bychom to okamžitě měli předložit koordinátorům, Musíme to udělat rychle, ale zdá se, že pan ten nám může vyhovět. Přijde mezi nás znovu k té druhé části, takže kolegové, pokud s tím budete souhlasit, tak to budeme postupovat. Druhou část této debaty o Afghánistánu si co nejdřív znovu zařadíme na pořad jednání s panem Ritem. Pan ministr je na cestě, takže Už je tady, takže já požádám pana Ritého o pár slov na závěr. Kolegové, souhlasíte s mým návrhem? Slyšeli jste, co jsem navrhoval? Slyšeli. Souhlasíte s tím? Dobře. Vy nesouhlasíte. T- nebo nechce se vám, ale souhlasíte. Dobře. Takže já to proberu s panem Ritem a pozvu ho znovu. Pane Rite, chcete na závěr něco říct? Možná vypíchnout některé důležité věci? Možná pár obecných poznámek a rád sem znovu přijdu a podrobněji se k těm věcem vyjádřím. Za prvé, všichni se shodneme na tom, že potřebujeme celostní přístup k migraci. A já jsem se dnes zaměřil na readmise a to bylo proto, protože to je jeden z pilířů A podle mě mě nemůžete obvinit z toho, že nemyslím i na ostatní pilíře a nemůžete z toho obvinit komisi. A ne vždycky dává smysl skákat z jedné věce na druhou. Za druhé, dotazujete se mě osobně, nebo říkáte, že já osobně, nebo my ignorujeme počty mrtvých na té středomorské trase. Ne, tak to není. My je neignorujeme. To, co se tam odehrává, je strašlivé, ale současně musí být také jasno v tom, že lidé, kteří přicházejí přes střední středomoří z hlediska státní příslušnosti, to jsou úplně jiní lidé, než ti z hlediska státních příslušníků, kteří přecházeli přes Egejské moře. Takže já jsem tyto dvě věci neporovnával. Myslím, že u řady dalších věcí budeme muset zajít do mnohem větších podrobností. Já vám můžu dát čísla k Číně, Somálsku, můžeme probrat všechny jednotlivé prvky, ale chtěl jsem to jenom takto zmínit a velice rád přijdu na další diskuzi o readmisní politice obecně. Můžeme mít jednu konkrétně k Afganistánu a jednu obecně k readmisní politice. Děkuji, pane Rite. Naplánujeme Afganistán co nejrychleji. I ty ostatní věci a já to ještě proberu s panem Ritem. Takže kolegové, kratičká přestávka a přejdeme k dalšímu bodu. Thank you, colleagues, for your patience. We can begin on point seven, which is our exchange of views with Bernard Custin. Vážení kolegové, pustíme se do bodu číslo 7. here. Um... Jsem velice rád, že dorazil na zasedání výboru Libe. Kolegyně, kolegové, jak jistě víte, pan ministr má velice úzký vztah k tomuto výboru. Během vyjednávání o PNR se individuálně stýkal s členy tohoto výboru Eh, měl velice eh, náročná jednání s koordinátory. Patří mezi ty ministry, eh, kteří se trvalé, kteří trvalé udržují styky s Evropským parlamentem i v oblasti sporných témat. Jsme velice rádi, že se takto snaží, že vyvíjí toto úsilí. Dnes budeme hovořit o řadě témat, na nich se s námi podílel. Máme směrnici o boji proti terorismu, šengenský pohraniční kodex, také mechanismus pozastavení víz a e, kolegové se samozřejmě věnovali tématu tábora běženců v Kale, takže nejsou to vůbec snadná témata, kterým se věnujete. Věnujeme se jim i my v tomto výboru a domníváme se, že nastal čas, abychom si s vámi vyměnili názory a myšlenky. E, musím poukázat ještě jednou na to, že e, máte úzký vztah k tomuto výboru a spolupracujete s jeho jednotlivými členy. Takže e, děkuji za váš čas. Nyní vám dám prostor asi 15 minut a poté otevřu debatu s našimi členy. Takže ještě jednou vítejte, jsme rádi, že jste dorazil a prosím, máte slovo président euh, de la Commission, euh, Madame la vice-présidente du Parlement européen, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et membres de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Vážený pane předsedo, nejprve vám chci poděkovat za pozvání do vašeho výboru. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste mě pozval. Jsem velice rád, Mm-hmm, že zde mohu být. Není to poprvé, již několikrát jsem zde byl po útocích na Paříž. Společně jsme zde hovořili o tématech, která jsou eh, v mé kompetenci a která nás zaměstnávaly velice dlouho. Hovořili jsme o PNR, o kontrolách na vnějších hranicích, o EU a já jsem velice rád, že jsem znovu ve vašem výboru a můžeme spolu o tomto hovořit. Du Parlement européen, de votre commission et au-delà. Úvodem bych rád poděkoval všem členům tohoto výboru, ale i ostatním europoslancům, pokud jde o vyjádření solidarity naší zemi, která byla atentáty v lednu 2015 silně postižena a o rok později taky. Mám na mysli eh, tragickou událost v Nis, poté zavraždění dvou policistů a zabití eh, kněze. To všechno byly události, které se za poslední období ve Francii odehrály. Těmto útokům padlo za oběť eh, na 900 lidí. Nebyly to pouze eh, francouzi, kteří trpěli, byly to také občané vašich zemí. A proto děkujeme za vaši solidaritu. Také si vážíme toho, že Evropský parlament v rámci trialogu a v rámci dalších iniciativ eh, se snažil zasadit za témata, která byla velice naléhavá. Kromě teroristické krize jsme čelili také krizi migrační. Jednalo se totiž o statisíce lidí, eh, kteří na evropské území eh, doráželi v eh, relativně krátké době. Jsou to migranti, kteří prchají před násilím, persekucí a chudobou ve svých zemích původu. Jsou to dvě odlišná témata, terorismus a migrace. Nicméně tato témata jsou propojena. My tato témata nespojujeme, musíme být velice opatrní v tom smyslu, že kontroly na vnějších hranicích Evropské unie musí zabezpečit zajistit naši bezpečnost tak, abychom mohli přijímat lidi, kteří mají nárok eh, na naši pomoc eh, vzhledem k persekuci ve svým zemím. Takže jsou tady dvě věci. Boj proti terorismu a migrační krize. Chceme-li reagovat na toto krizi, tak eh, nesmí zůstat pouze u prohlášení a projevů. Zapotřebí je rozhodná akce. Musíme totiž konkrétně ukázat, že Evropská unie je schopna konkrétně reagovat bez ohledu na výzvy, se kterými je konfrontována. Máme k dispozici eh, takovou cestovní mapu z Evropské rady v Bratislavě. Dámy a pánové, toto je jediný způsob, jak přesvědčit eh, občany Evropské unie. Je stále více těch, kteří pochybují o politice Evropské unie. Mezi politikou a občany se vytváří propast a to je znepokojící, proto musíme jít ku předu. Evropská unie nemůže zůstat o výzev. Ty nebudou postačovat, pokud všechny instituce nebudou spolupracovat a to zodpovědně. Musí být transparentní dialog mezi členy komise rady a parlamentem. Ten je totiž předpokladem úspěchu. Důležitá jsou také konkrétní opatření v oblasti spolurozhodování, stejně jako neustálý dialog, který mimochodem předepisují smlouvy. Je to vynikající způsob, jak se dobrat nejvyváženějších politik. Jakožto francouzský ministr vnitra patřím k těm, kterým záleží na tom, aby tento dialog probíhal na institucionálních úrovních přímo. aby byl veden jak na té obecné rovině, čeho jsme svědky dnes i v minulosti. E, v únoru 2015 například, když jsem zde vystoupil naposledy. Já osobně e, jsem konfrontován se záležností těchto témat a otázek na každodenní bázi. Chtěl bych vyjádřit důvěru ve, v evropské instituce, pokud je schopnost reagovat na tyto skutečně velké úlohy. Je potřeba činit další kroky. A už eh, se kroky učinili. Eh, poděkoval bych rád eh, panu předsedovi a jeho výboru za konstruktivní postoj a za výsledky, kterých bylo již dosaženo. Ochrana vnějších hranic je naprosto nezbytná pro účinnou ochranu před teroristickou hrozbou. Musíme také lépe řídit eh, narůstající migrační toky a k tomu je ochrana vnějších hranic také nezbytná. Ty, kroky, ty toky nepolevují. Pokud se podíváme na to, co se odhrálo na podzim ve středozemí, tak eh, jsme nepochybně svědky strukturálního jevu. Toto vše musíme mít na paměti pokud chceme umožnit volný pohyb osob Evropské unie, musíme účinně a organizovaně chránit eh, vnější hranice. K tomu je zapotřebí řady efektivních opatření. Mám radost z toho, že v dubnu tohoto roku bylo dosaženo dohody o směrnici o PNR, čili registr rejstříku leteckých cestující. V únoru 2015 eh, se k tomuto tématu vázala ještě řada otázek. Někteří kolegyně a kolegové eh, byli sice toho názoru, že PNR sice zvýší bezpečnost, pokud dojde k současnému zavedení ve všech zemích, ale zároveň tady byly obavy z problému ochrany osobních údajů. Bylo dosaženo rovnováhy v tom smyslu, že eh, státy, které budou uplatňovat PNR, budou mít na zřetele také cíle, které odsouhlasili. Jde tedy o spuštění systému PNR, přičemž se jedná o jednotný systém registrace cestujících. Uvítali bychom, pokud v případě čartrových letů byla využívána i tato ustanovení, a to za tím účelem, aby tento nástroj byl efektivní a dosáhl cílů v oblasti bezpečnosti. Druhý bod Frontex. Obnovená a posílená agentura, která nyní disponuje i pohraničními a pohraničními hlídkami. Došlo k navýšení rozpočtu, rovněž navýšení personálu, konkrétně o 1500 osob za 6 měsíců. Francie eh, je jedním z hlavních přispěvatelů eh, k činnosti této agentury. Dali jsme k dispozici jak lidské zdroje, tak finanční prostředky. Považujeme totiž eh, úspěch této agentury za klíčový. Již několikrát jsem zmínil naše přání posílit Frontex. Na to jsme opravdu naléhali. Takže šlo o navýšení personálu, navýšení příspěvků e, členských států, řešení modality a koordinace jednotlivých složek a zajištění efektivity činnosti a kontrol přímo v terénu. Třetí téma Schengenský hraniční kodex. Pro Francii je prioritou a to především v souvislosti s ohromnou hrozbou, které čelíme. Víte, že se objevil požadavek na obnovení kontrol na vnějších hranicích. Pardon, jedná se o kontrol na vnitřních hranicích. Některé e, země přijaly podobná opatření a já vítám schopnost Evropské unie, která umožnila členským státům v takto mimořádných okolnostech eh, obnovit kontroly i na vnitřních hranicích. Přejeme se samozřejmě, abychom zachovali volný pohyb osob. Nicméně, zatím potřebujeme systematické kontroly z bezpečnostního hlediska. Doufáme, že do konce roku bude přijat eh, kompromisní text. Přičem se jedná o vícero opatření. Zaprvé jsou tady nové prvky, které byly zavedeny, ale které prozatím nepostačují. Nejsou dostatečnou reakcí na současnou situaci. Francie se snaží reagovat na hrozby migračního a bezpečnostního charakteru. A to rychle. Za posledních 17 měsíců se objevilo mnoho bezprecedentních výzev tohoto typu. Navýšení rozpočtu a personálu pohraničních složek, stejně jako mm, policejních sborů, tajných služeb, Eh, v tomto ohledu se Evropský parlament vyjádřil k zákonu o informacích. Tam se hovoří o zapojení soudnictví, stejně jako Vysokého výboru určeného pro tyto účely. Existuje například možnost blokování internetových stránek, kde musíme samozřejmě spolupracovat s provozovateli internetu. V USA je například možné zablokovat stránky vyzývající k teroristické činnosti. V letošním roce bylo také schváleno opatření administrativního charakteru eh, pro policii, která může vyhlásit nouzový stav. A tím tedy reagovat na bezpečnostní rozby. Těmito nástroji disponujeme. Například eh, vyhlášení nouzového stavu umožnilo v několika případech předjít atentátům. Dále no, se provádí činnost přímo v terénu. Je také možnost eh, umožnit zásovým jednotkám vstoupit do bytu, zabavit materiál. A toto vše jsou rozhodnutí. které můžeme přijímat na tomto základě. Soudy následně posuzují takovéto razie, Jedná se tady o efektivní kontrolu ze strany soudů. Vyhlášení nouzového stavu umožnilo zabavení zbraní a odhalení jednotlivců, kteří připravovali teroristické útoky. Například minulý týden eh, došlo k takovýmto razím. Znamená to tedy, že mm, jsme zde velice obezřetní a dáváme si pozor. Pokud je o migrační krizi, pane předsedo, hovořil jsem o aktuální kontrole hranic, kterou, kterou provádíme. Pokud jde o francouzské právo a pas konkrétně město Kalé, tak eh, byla přijata rozhodnutí týkající se azolové politiky. Domníváme se, že eh, chceme-li udělovat azyl lidem, kteří na něj mají nárok, kteří mají nárok na ochranu, tak tam je potřeba zkrátit eh, lhůtu vyřizování žádostí o azyl. Tím pádem musíme posílit příslušné úřady, jak finančně, tak personálně. Účelem samozřejmě je poskytnout dostatečné ubytování v důstojných podmínkách a musíme se držet principů Francouzské republiky. Jedná se tedy o personální posílení a zkrácení lhuty z 24 na 12, respektive na 9 měsíců, které bude zapotřebí pro vyřízení žádosti o azyl. Měli jsme 22 eh, tisíc eh, žadatelů dosud, eh, do konce mého mandátu jich bude 42 tisíc. Dalším tématem je eh, poskytnutí příslušných ubytovacích zařízení. S tím tady souvisí také posílení administrativních sil a zkrácení lhůt, tak, aby bylo možné to právo názilu na straně žadatelů platnit. Při kontrolách na hranicích musíme uplatňovat řádnicní dohodu. K tomu již letos dochází. Takže na jedné straně musíme přijímat ty, kteří mají nárok na azyl, na druhé straně musíme odmítat a navracet ty, kteří právo na azyl nemají. Problém Kalé. některých částech eh, docházelo ke koncentraci migrantů eh, od převaděčů, měli slib, eh, že je dostanou do Spojeného království, ale skončili ve Francii. My jsme nestáli o migranty, kteří již mají ochranu v Evropě. Nechtěli jsme, aby se dostali do rukou převaděčů a proto jsme chtěli rozbít tyto sítě No to už je velký úspěch. Na tom pracovaly jednotky různého druhu. Smyslem bylo zamezit zneužívání těchto lidí. No a pokud se někdo chce dostat do Spojeného království, a pokud nemůže, tak je tady domluva nebo schoda Eh, dohoda podepsaná jedním z mých předchůdců. Pokud se nemyslím, tak, eh, nemýlím, tak eh, smyslem té dohody bylo odrazovat od další cestě z Francie. A my chceme tuto dohodu uplatňovat, dodržovat a to v plné míře. Proto jsme se snažili tyto migranty přimět k tomu, aby nevyužívali převaděčů, aby o azyl požádali ve Francii. No ale k tomu jsme je potřebovali dostat pryč z Kalé. Chtěli jsme je přesunout do zařízení, která umožní důstojné ubytování těchto lidí. Takovýchto zařízení máme asi 400 budou složit 13 tisícům lidí. Z nich jsou 2 tisíce nezletělých, na která samozřejmě se uplatňují specifická opatření. Podle eh, dublinského nařízení by bylo mm, myslitelné umožnit těmto lidem vycestovat do Spojeného království. Takže v této situaci je nyní 13 tisíc lidí. Když, je jich teda 11 tisíc, pokud odečteme ty 2 tisíce nezletělých. Je to tedy spojeno s ohromným úsilím na naší straně. Jedná se o lidi, kteří nechtěli zůstat ve Francii, chtěli požádat o azyl ve Spojeném království a nám se podařilo řadu z nich eh, si udržet v naší zemi. Nezletilí bez doprovodu, pokud mají nějaké vazby na Spojené království, by měly být eh, předáni britským úřadům. Zde bych rád poděkoval jirským úřadům a jirskému parlamentu, který ačkoliv nemusel, eh, přijal ustanovení o tom, že v příštích měsících bude v Jirsku přijato 200 těchto nezletělých. A ještě prosím stručná zmínka na závěr. Pokud jde o Řecko a přemysťování, Francie by si přála, aby tento proces skončil úspěšně. Asi dvě třetiny z těch přemysťovaných zospotů jsme převzali, a proto bychom byli rádi, pokud by tato práce pokračovala jakožto projev evropské solidarity. Pokud jde o přemístění osob, tak eh, Francie přijala více než 4 000 osob. Třicet pět procent eh, lidí, kteří byli v Řecku a kteří měli být přemístěni, našli útočiště ve Francii. A poslední téma liberalizace víc, víc a zabezpečovací doložka. Nelze tomu úplně popustit úzdu, jinak bychom hrozili volný pohyb. Proto si přejeme, aby tato bezpečnostní doložka byla použita v rámci nástroje pro liberalizace víz ze žadatelských zemí. Pokud je o ETIAS, tak ten je používán správným způsobem. Zajišťuje činnost systému vstup-výstup a myslím si, že snižuje riziko teroristických útoků. Pokud jde o eh, hranice, tak eh, myslím, že bychom tam trošku oslabili tu bezpečnost a vystavili bychom Evropu ohromnému nebezpečí. A z dlouhodobého pohledu je tady otázka udržitelnosti politik, eh, které se vytvářely po, celá, po celé roky. Je to politika volného, volného pohybu, My eh, se těšíme na jednání ve výboru IMCO, pokud na téma zbraně. Zdá se, že tam v současné době eh, velká flexibilita, poněvadž teroristé mají ke zbraním eh, snadný přístup. A pro ty země, kde z bezpečnostních omezení jsou určitá je ponechána určitá volnost občanům používat zbraně, tak to je samozřejmě problém. Dochází k šíření zbraní, které nakonec eh, skončí v rukou teroristů. Eh, tolik z mé strany, pane předsedo. Já bych mohl ještě pokračovat, ale myslím, že tady skončím a dám prostor pro diskusi. Děkuji, pane ministře za velice obsáhlou prezentaci. Velice si ceníme toho, že jste se dnes eh, rozhodl zúčastnit naší rozpravy. Zdá se, že všichni poslanci by se, rádi, by se rádi na něco zeptali. Já se jenom zeptám, zda se ještě někdo chce přihlásit, abych mohl uzavřít seznam řečníků. Mám zhruba 14 žádostí o slovo, tudíž rovnou všechny poprosím a všichni jste na seznamu, to potvrzuji abyste nehovořili déle než jednu minutu, protože jedině tak budeme mít dost času na to, aby nám také pan ministr mohl odpovědět. Maximálně lehce přes jednu minutu, vážení kolegové, pokud opravdu je to důležité. To směřuji zejména na Gerarda, už vidím, jak se na mě dívá. Takže Nejsou tady všichni koordinátoři, vážení kolegové, takže vezmu ty řečníky tak, jak se mi, přihla, jak se mi přihlásili. Nejprve pan Diaz Demera, prosím. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za opakované vystoupení v našem výboru. Já chci nejprve říci, že plně chápu a chci vám vyjádřit také solidaritu, pokud jde o bezpečnost francouzských občanů i evropských občanů obecně. Ale chci se zmínit eh, o jedné otázce, která blokuje Francii. Já jsem zpravodajem pro mechanismus pozastavení víz a pro reciproční mechanismus, pro tedy toto nařízení. A rád bych vám řekl, že mám několik otázek. Já jsem, jak jsem už říkala, zpravodajem a jako takový eh, budu hájet samozřejmě spoluzákonodárnou roli Evropského parlamentu, což je společná role, kterou sdílíme s radou. Pokud jde o eh, mechanismus pozastavení víz, tak to je samozřejmě eh, společná oblast, která se vyjednává v trialogu a zpravodaj vyjednává a bude vyjednávat předsednictvím v radě. Já vyjednávám společně se svými kolegy poslanci, vyslechnu si všechny poslance a samozřejmě také všechny členské státy, které se mnou budou chtít hovořit, ale jinak budu samozřejmě vyjednávat v radě napřímo pouze s předsednictvím rady. Pochopitelně, že není možné vyjednávat eh, paralelně s jednotlivými členskými státy. Tím pádem by se rada zablokovala. Další důležitá otázka to je eh, mechanismus eh, pozastavení víz. Situace paralizovaná jsou zde země jako Kosovo, Gruzie, Ukrajina, země, které čekají na dosažení dohody. A já si myslím, že je potřeba opravdu eh, urychlit dosažení dohody. Pokud bude dosažena tento týden, tak se sejdu s kolegy, s Shadows eh, a budeme o této dohodě eh, diskutovat a hlasovat, pokud Francie odblokuje situaci. Budeme hlasovat v takovém případě ve čtvrtek ráno a na plenárce se to eh, odhlasuje na plenárním zasedání již v prosinci ale to záleží na francouzském postoji, zda se rozhodnete odblokovat situaci a zda si budete přát, abychom mohli hlasovat o té původní dohodě bez těch delegat, bez těch aktů v přenesené pravomoci. V takovém případě se můžeme shodnout v rámci prvního čtení, takže vás žádám pokorně, eh, ale zároveň eh, kategoricky, abyste se rozhodl ustoupit eh, z menšinové blokace, kterou držíte v radě. Děkuji. Vážení kolegové, ještě jednou vás poprosím, zda byste se přidrželi skutečně jedné minuty v rámci své řečnické doby. Není paní Sipl. Já se maximálně snažím. Eh, Pane ministře, eh, vy jste hovořil o výjimečném stavu. Výjimečný stav eh, platí tehdy, pokud je tady nějaká výjimečná situace. Nouzový výjimečný stav ve Francii trvá již dlouho. Máte plán jej zrušit? Druhá otázka. Vy jste zmínil zadržení několika osob, kteří plánovali atentáty a že došlo k zabavní zbraní. Můžete říct, kolik osob bylo zadrženo během výjimečného stavu? Kolik z nich bylo propuštěno? Z kolika z nich bylo zahájeno řízení? A kolik z nich eh, bylo skutečně odsouzeno z důvodu přípravy či provádění teroristické činnosti. A pokud jde o zbraně, tak by mě také zajímalo, jaké zbraně byly objeveny a o kolik, o jaké množství se jednalo. Trochu mě uh, iritovaly vaše poznámky k Frontexu. Myslím, že se shodneme na tom, že své hranice musíme chránit. Nicméně jsou takové poznatky, že se prozatím nepodařilo Eh, u té hraniční a pobřežní stráže Frontexu eh, zajistit eh, dostatek personálu, například pro kontroly hranic v, Řecku. Ne všechny státy dodali personál tak, jak přislíbili. Otázka tedy zní, možná jsem to úplně úplně nepochopila, k čemu je ten manévr s Frontexem. Tento termín zazněl. Jaký je tedy cíl? Poslední otázka týkající se tábora v Kale. Je dobré, že ten tábor byl zrušen. Vy jste sám zmínil, že eh, tento eh, tábor tam stál již po desetiletí. Eh, asi by bylo bývalo vhodnější věnovat se té problematice dříve. A vy jste řekl, že eh, jste se nepřáli, aby ti migranti odcházeli do Spojeného království, že jste jim nabízeli jiné možnosti. Ehm, zmínil jste ubytování, bude se snad někde budovat nový tábor a jsou eh, nějaké intenzivní kontakty eh, s britskými úřady, ve prospěch těch, kteří nějaké eh, příbuzené nebo nějaké vazby ve Spojeném království mají? Děkuji. Není paní Wikström, děkuji pane předsedo. Vítám vás tady, pane ministře. Vy jste vystupoval velice proaktivně, pokud jde o reakci na bezpečnostní potřeby Evropské unie po hrozivých útocích, které se odehrály ve vaší zemi. Francie prosazovala rychlé schválení celoevropské legislativy, která na to bude reagovat, ačkoliv moje politická skupina s tím občas plně nesouhlasila. Někdy jsme poukazovali na pochyby, které máme o některých záležitostech či účinnosti, ale vy jste řešili také situaci migrantů a já si myslím, že s tím se musíme potýkat společně. Já jsem vás eh, poslouchala velice pečlivě, protože jsem s pravodajkou pro Dublin. Vy jste se hodně soustředil na návratovou politiku a na boj s eh, biznesovým modelem převaděčů, ale pokud jde o mechanismus solidarity, který je zakotven v návrhu Evropské komise, prvek solidarity který označujeme jako mechanismus automatické relokace. Na to bych se vás chtěla zeptat a tady mě zajímá váš názor, příspěvek a ochota Francie podepsat se pod takový společný přístup. Já jsem přesvědčena, že Francie by mohla být hybnou silou v celé záležitosti, protože, jak všichni víme, je tady vazba mezi situací, kterou vnímáme v tuto chvíli, kdy jenom několik málo členských států na sebe bere odpovědnost a potřebou zachovat šengenský prostor. A je třeba si říci, zda a jak dosáhnout otevřeného šengenského prostoru bez kontrolu. Paní eh, Sipl už hovořila o eh, nouzovém stavu. Poprvé od schválení nouzového stavu pouze tři země člen, členové Rady Evropy v tuto chvíli nedodržují Evropskou e, úmluvu o lidských právech a uplatňují nouzový stav. Je to Turecko, Ukrajina a Francie. A to je opravdu pozoruhodné a proto by mě zajímalo, vy jste to zmínil, ale neřekl jste tu hlavní příčinu. E, to znamená, nezmínil jste otázku právního státu, respektive Eh, absenci eh, prvotního soudního příkazu. Mohl byste se k tomu ještě vrátit? A v neposlední řadě slýcháme zprávy o složení francouzské vlády, o změnách v příštích dnech. Já vám tedy přeji hodně štěstí a úspěchu, ať už dojde k čemukoliv. Okay. Um... Ať už jde k čemukoliv, nemůžeme eh, řečnickou dobu prodlužovat eh, na tři minuty, protože pak už nebudeme mít čas na odpověď. Tak nyní paní Veržia, prosím. Monsieur ministre, bonjour. Pane ministře, dobrý den. Já bych vám chtěla poděkovat za to, že jste dorazil na naše dnešní zasedání. K migraci navážu na kolegy Francie řešila v roce 2015 2000 žádostí o azyl, došlo tam poklesu oproti roku 2014 a Francie je eh, země, eh, kde je dobře eh, zakotvená azylová politika a myslím si, že v současném rámci je potřeba, aby se Francie více zapojila do eh, přerozdělování v rámci readmise Veškerá citovaná čísla eh, musíme vždy vzít eh, v souvislosti s počtem obyvatel v dané zemi. Francie je jedna z nejlidnatějších zemí Evropské unie a proto úsilí Francie musíme vnímat eh, ve vztahu k počtu obyvatel této země. A pokud jde o Kale, nejdílím váš optimismus, pane ministře. Navazuji na zprávu z 25. října o situaci nezletilých osob té zprávě je řada slibů ohledně sjednocení rodin, ale většina ze slibů nebyla naplněna. Nezletilé osoby jsou velice zranitelnou skupinou, které třeba se věnovat. U některých z nich eh, došlo k tomu, že musí znovu projít celým azylovým řízením od začátku, že bylo eh, zablokováno, byť eh, v Kale už bylo jednou spuštěno. Každopádně tedy nemohou plně požívat svých práv v azylovém řízení. Je zde případ jednoho konkrétního migranta ze Sudánu, z regionu, kde se válčí a který navzdory tomu, že jsme na jeho případ upozorňovali, upozorňovali na to nevládní organizace, byl navrácen do země původu. Jiní Sudánci, eh, u jiných Sudánců hrozí podobný osud. Ve Francie byla odsouzena Mezinárodním soudem pro lidská práva v roce 2015 v souvislosti s obdobnou situací a mě tato situace skutečně znepokojuje. Jsou to případy nezletilých osob, které jsou ponechány na pospas osudu. A jediná reakce naší země je eh, navracení těchto osob. Nyní pan Hortefer. Monsieur le ministre, à peine de mettre les écouteurs. Donc... Děkuji. Já vám chci poděkovat, pane ministře, za to, že jste dnes dorazil na naše zasedání. Zmínil jste celou řadu témat, mluvil jste o azylu, o výhradách eh, k návratové politice, k, mluvil jste o těch domovních prohlídkách, eh, o vízové regulaci. Teď k mým dotazům. Jaký je počet atentátů, kterým se podařilo na území Francie zabránit? Za druhé, zajímalo by mě, jaký je počet pokusů identifikovaných snah eh, teroristů vrátit se eh, do Francie. Europol nedávno zveřejnil zprávu o tom, že infiltroval skupinu syrských eh, uprchlíků. A poslední moje otázka, vy jste, hovořili o, vy jste hovořil o PNR. To byla záležitost, o které jsme hodně diskutovali v Evropském parlamentu. A říkal jste, že čekáme s implementací PNR a že zaostáváme například oproti Velké Británii, která už učinila první kroky k implementaci. Jak můžete toto zdržení vysvětlit? Uh, Pan Depre, děkuji, pane ministře, že jste dnes dorazil. Děkujeme vám. Já mám několik otázek. PNR. Podle mých informací tři země zaostávají, pokud je o naplňování této legislativy a pokud se týká šengenského kodexu. Vy jste pro systematické kontroly v šengenském prostoru A vy hovoříte o tom, že si přejete prodloužit období systematických kontrol z 6 měsíců na 18 měsíců. Teď drobná kritika francouzské vlády. Týká se to občanských průkazů. Pokud se nepletu, tak ve Francii naše průkazy, nově vydávané průkazy, nejsou vybaveny elektronickými čipy. Teď ke zbraním. Poloautomatické zbraně teroristé je používají a důkazy, které máme, naznačují, že téměř všechny použité zbraně při útocích byly po, uh, pořízeny na černém trhu. Jinými slovy, potřebujeme důkazy, které eh, budou průkazné pro veřejnost. Eh, monsieur Vážený pane ministře, já bych vám ráda vyjádřila svou solidaritu Já nepochybuji o účinnosti některých našich politik. Vy jste mluvil o PNR. Mohl byste nás ujistit, Máme tady třeba soukromé lety saudského prince zadrželi. Často se mluvilo o zbraních, o páté směrnici, o směrnici proti praní špinavých peněz. Tam je víc prvků, jak říkali kolegové. Protože máme málo důkazů pak eh, zabezpečení hranic. My chceme zajistit hranice před chudými uprchlíky, ale těm bohatým, jako třeba fotbalistům, dáváme zlatá víza. Takže jaké jsou tedy ty skorumpované země? Nepatří tohle také k zabezpečení našich vnějších hranic a k boji proti kriminalitě? Máme právní a bezpečné cesty pro migranty. A nepodporujeme pouze podnikatelský model. Nepodporujeme tím jenom vlastně ten model těch pašeráků a převaděčů. Zdá se, že to je jakási fraška. máme v táborech v Řecku ve strašných podmínkách děti. Co děláte proti tomu, aby se radikalizovali? Máme ten evropský program a tak dále. Skutečně bojujete za lepší podmínky ve věznicích a tak dále? Já nevím. Dobře, děkuji, ano. Já jsem chtěla změnit pane ministře, tu otázku čáterových letů. Podle závěrečného postoje parlamentu tam měly být čátrové lety, ale pro radu byla jenom možnost. Toto je tedy konečný postoj parlamentu. Chtěl jsem to jenom zmínit, aby to bylo přesné. Další je paní Interval. Ano. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane ministře. Já jsem Sophie Intveld. podle francouzských médií vyplývá spousta otázek. Já bych některé z nich ráda položila. Něco souvisí eh, s implementací trestní směrnice. Mě velice překvapuje, že pokud je o ten tlak na Evropský parlament, odhlasování už to není najednou naláhavé. Provádění této směrnice není naláhavé a mě by zajímalo proč. Za druhé, Všichni jsme věděli, že hlavní problém není nedostatek osobních údajů. Skutečný problém je to, že nedochází k výměně údajů. To byl zatím velký problém. A mě by tady zajímalo, pokud je o debatu v radě, jestli eh, vyvoláváte stejný tlak na ostatní členské státy, aby se vylepšila výměna údajů, nebo aby byla povinná výměna eh, názorů. A pak ještě jedna otázka. Slyšeli jsme o tom, že dochází k úniku osobních údajů z Europolu. To byly stovky stránek, pokud jde o operace proti teroristům. Členské státy o tom údajně věděly celá léta, ale mě to velmi překvapilo. Já myslím, že bychom o tom měli mluvit i v parlamentu. zvlášť pokud je o výměnu údajů. A poslední věc, vyřešíte také veřejné svobody. Je francouzská vláda připravena podpořit Evropský parlament nebo jednat s Evropským parlamentem o paktu pro demokracii a základní práva a právním řádu, který byl před dvěma měsíci přijat? abychom postoupili ku předu. Paní Žili, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala našemu ministru zahraničí za ministru vnitra, že mezi nás přijal. My jsme se v červnu rozhodli zřídit velkou vy jste se rozhodli zřídit velkou databázi, kde by byly fotografie a otisky prstů milionů lidí, francouzů. Vychází to z různých vyhlášek a doporučení Evropské unie. Evropská unie doporučovala ochranu údajů, přiměřenost a nezbytnost jako základní kritéria v boji proti podvodům ale nabízela se i snadnější řešení. Třeba ta, na která poukázali mi kolegové, třeba čip na průkazu totožnosti, mikročip. Zabývali jste se tím plně a poslední věc? Jako francouzská. Nejsem spokojená s tím, že věci jsou nepoměrné. Například někdo využívá eh, mimořádný stav ve Francii, paní Winberg. Děkuji, pane ministře. Ano, žijeme ve světě, kde je konem nás hodně teroru a máme hodně uprchlíků jsme si nepředstavovali, když jsme chtěli svobodu pohybu, ale v takovémto světě bohužel žijeme. A já musím říct, že já se připadám eh, bezpečněji ve Francii než v některých jiných členských státech, vzhledem k tomu, že vy jste navýšili bezpečnost. A já jsem velmi ráda, že jste zatkli mm, nedávno ty lidi ve Štrasburku. Ale jsem trošku zmatená, když říkáte, že směrnice o zbraních má být eh, součástí boje proti terorismu pouze maličké procento střelních zbraní mm, se takto využívá. Jsou to většinou lovecké zbraně. Já s tím vůbec nesouhlasím. nesouhlasím. Při těch teroristických útocích, ke kterým došlo, se nevyužívaly lovecké zbraně, takže tohle nám v podstatě vůbec nepomůže. Jenom to postihne slušné lidi, kteří rádi chodí na hony nebo mm, kteří jsou v různých střeleckých klubech. A je dobře, že jste se zbavili džungle v Kale, ale z toho, co jsem četla, vyplývá, že všude se objevují nová Kale. Na hranici s Francií, třeba na hranici s Itálií a podobně. Slyšela jsem, že jste poslali lidi zpátky do Itálie a oni se vrátili na hranici s Francií. Vy musíte spolupracovat s Itálií eh, v souvislosti s návraty. A co se radikalizace týče, já nevím, co děláte přesně ve Francii, ale doufám, že máte skutečné zastrašovací prostředky a tresty. Děkuji. Dobře, děkuji, kolegové. Dva poslední řečníci a buďte prosím velmi struční, protože pan minister nemá moc času, takže pan Libretto a pak paní Stevens. Kdyby to šlo za minutu, byl bych vděčný. Prosím. Oui, non. Je ne suis pas monsieur Le Breton, je suis Edouard. Ano. Pane ministře. Francie se účastní války v Libii a v Sýrii. Vy jste vytvořili ten problém s migrací. Je to i evropské selhání. PNR, pobřežní stráže, hraniční stráže Schengen. Nic z těchto opatření nezastavilo islamistické teroristy a nezabránilo je v tom, aby se zakořenili v Evropě i jinde a aby začali jednat. V těchto případech vaše opatření byla naprosto neúčinná. U vás je ve zbytku Evropy a proto, pane ministře, některé členské státy znovu zavedly hranice. bez ohledu na, na tento stav v Evropě. Neustále pokračujeme stejnou cestou, zvažujeme vízovou liberalizaci s Tureckem. Je to 80 milionů Turků, kteří mají hranici s Irákem a s Iránem a se Sýrií. Pokud je o ty zbraně, tak eh, to jsou myslivci, lidé, kteří žijí na venkově. a společná zemědělská politika nám naprosto spustošila venkov. Ale tady jde o lidi, kteří chtějí jenom sportovat a má to dopad i na výrobu. Nic z toho neměníme. Nechcete ven ze Schengenu, ale nechcete ani posílit Schengen. A to je ještě horší. Ale já opravdu myslím, že to, co děláme, musí vycházet z důkazu. A proto mám jednu otázku, a totiž. Pane ministře, Máte v úmyslu vyslechnout si hlas lidí? Lidé žádají jenom o jednu věc. Bezpečné hranice. A poslední otázka, paní Stevens. A stručně, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, děkuji za to, že jste si udělal čas na to, abyste se s námi setkal. Já mám dvě stručné otázky. Jak se podařilo to rozpuštění džungle v Kale a dá se z toho nějak vyvodit nějaké poučení? Mám to říct znovu? Dobře. Za druhé. Francie čelí nejenom problému imigrace, migrační krizi, ale bohužel také závažné teroristické hrozbě. Europol se účastní činnosti eh, pracovní skupiny Fraternité, která vznikla po listopadu 2015 po těch pařížských útocích. A cílem je podpořit probíhající belgické a francouzské vyšetřování. Od členských států také přišlo hodně zpravodajských informací a tato pracovní skupina byla velice efektivní. Byly předány terabity údajů a objevily se i některé úspěšné záznamy. Takže jaká je vaše osobní zkušenost s touto pracovní skupinou? Co probíhalo dobře a co mohlo být lepší? Mnohokrát děkuji. Dobře, děkuji kolegové. Já si uvědomuji, že to je hodně otázek. Děkuji, že se na ně pokusíte odpovědět. Máte na to pár minut. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Asi nezvládnu odpovědět na všechny otázky. To bych tady musel být opravdu dlouho. Mně by to zase tolik nevadilo, ale nevím, jestli by to bylo vám příjemné. Takže já budu reagovat na některé z těch otázek a pokud něco nezvládnu, tak odpovím písemně na adresu vašeho předsedy a on vám to potom může předat takže pokusím se ze všech sil odpovědět na co nejvíc otázek. Pan Diaz de Mera. Jak je to s Francií a s ochranou doložkou k liberalizaci víz? My to neblokujeme. Francie a my nejsme jediní v této situaci. Chce rovnováhu mezi potřebou dodržovat principy EU v takovém rámci, který zohledňuje rizika kterým je v současné době Evropská unie vystavena. Respektive rizika, která vyvstávají z liberalizace víz. Pokud nebudou žádná tlačítka, alarm, pokud nebude žádná možnost reagovat, pokud se v systému vyskytne nějaká chyba. Pokud my v Evropě nemáme žádnou regulační kapacitu, pokud Evropa není schopná nějakým způsobem řídit taková rozhodnutí, ovlivňovat je, není divu, že různí populisté, a to jsem slyšel i od vás, že populisté získávají. Takže musí tady být jistá regulace. Evropská unie se v různých jednáních zavázala k bezvýzovému styku. Turecko, Ukrajina, Gruzie a Kosovo, ty jsou na druhé straně. Uvědomuji si, že je to politicky velice citlivé téma. A skutečně při uplatňování takového rozhodnutí musíme věci zvážit. Jsou to naše společná rozhodnutí. Jak tedy kolektivně dlouhodobě vysvětlit, že v kontextu teroristických hrozeb, skutečně závažných hrozeb, a v kontextu migračních krizí už nyní otevíráme náš zranitelný prostor pro volný pohyb osob bez jakýchkoliv regulačních nástrojů, které nám umožní situaci náležitě řídit. Situace by byla naprosto nepřehledná Slova kritiky by byla stále hlasitější, protože Evropská unie současně poskytuje příležitosti pro volný pohyb, ale nechrání. Takže veřejné mínění by na to skutečně reagovalo negativně. Mohl by být velký rozdíl mezi námi a veřejným míněním. Nárůst populismu, a to si nepřejeme. A nejde jenom o Francii. Já jsem byl v kontaktu s panem Domezierem a s dalšími a více zemí vnímá tyto společně plánované kroky velmi citlivě, tedy lepší eh, rámec pro proces liberalizace. My jsme institucím EU na eh, koncem dubna poslali konkrétní návrhy, takže nějaký bezpečnostní nástroj, který umožní liberalizaci víz řídit, takovýto mechanismus, to není nápad Francie, které by případně chtělo všechno blokovat. Ne, to pochází z roku 2003 a jsou tam kritéria, která se špatně naplňují. Ten postup je poměrně rigidní. Zatím se to ještě mm, v bezvízovém styku neuplatňovalo vzhledem k té rigiditě, takže cílem našeho návrhu je dosáhnout právě tohoto. Jde o tři principy, ze kterých jsme vycházeli, tedy rada, pokud je o ten text. Jsou to kritéria odpouštění, jednoduchá, objektivní, dále rychlý postup zpracování a za třetí přerušení bezvízového styku, pokud budou splněna kritéria spuštění bezpečnostního mechanismu. A my jsme v trialogu s parlamentem a s komisí dosáhli značného pokroku, skutečně nezanedbatelného pokroku. Já vítám eh, vaši vstřícnost a ochotu ke kompromisu a ještě jednou opakuji, toto není čistě francouzská záležitost. Naše stanovisko bylo vždy naprosto jasné, ale jsou tady i další země a ty se také projevují v tom trialogu, který se vyvíjí. A bylo by příjemné, kdybychom se dopracovali k nějakému společnému stanovisku. To by mě skutečně velmi potěšilo. Paní Cepela, další poslanci kteří se vyjádřili k tomu výjimečnému stavu a ke kale. Ten výjimečný nebo nouzový stav, to není ze strany státu nějaké porušování našeho právního státu. Rozhodně ne. To neodpovídá ani politické, ani právní realitě tohoto institutu. Je to věc z roku 1955 a je zakotvená ve francouzském právu. Takže po těch listopadových atentátech v roce 2015 jsme měli možnost reagovat. Tento nouzový stav předpokládá naplnění určitých podmínek. Nejde tady o policejní operace ne, je to nástroj, který je zakotvený v našem právu už desítky let. A pokud se objeví nějaká hrozba, která se identifikuje, je možné přijmout policejně restriktivní kroky, které zamezí takovéto hrozbě. A tato opatření, opatření se přijímají při dodržení všeobecných principů práva a je tady také soudní a parlamentní kontrola, neustálá kontrola. Například Senát a Národní shromáždění, příslušné právní výbory mají právo neustále kontrolovat tyto nouzové stavy. Poslanci ve všech prefekturách mohou posuzovat podmínky, za jakých prefekti a prokurátoři tyto nouzové stavy vyhlašují. Jsou to skutečně velice živé rozpravy v našem parlamentu stejně živé jako ta dnešní diskuze o vašem výboru, protože tento nouzový stav nemůže být vyhlášen bez parlamentní kontroly. Parlamentní kontrola to je jedna věc, ale pak je ještě kontrola soudní. Já vím, že vy neznáte detailně francouzský právní řád, ale mnozí se v tom velmi vyznáte. A ve Francii je administrativní soudce odpovědný za svobody, stejně jako běžný soudce. A tento administrativní, který vychází z takového nouzového stavu, kontroluje správní policii tak, aby ta kontrola byla skutečně hloubková a rozsáhlá, pokud jde o ústavně právní otázky a všeobecné principy práva. A často soud také nějak zvrátí rozhodnutí, rozhodnutí exekutivy, pokud to uzná za vhodné. Je to skutečně institut právního státu, který kontroluje také soudce. Takže pokud nastane takový nouzový stav, výjimečný stav, je pokaždé potřeba posoudit to, Soudce to posoudí z trestně právního hlediska a také například z hlediska podmínek zatýkání nebo odnětí majetku a podobně. Takže tyto zásady právního státu jsou zachovány. Ale je tady takový odstup pokud jde o tyto kontroly, ale toto je zkrátka zásada fungování francouzského státu. Je to právní stát. Paní Verži, a vy se usmíváte? Máte na to právo. Já mám právo vám odpovědět. Právní stát ve Francii existuje. A jsou tady administrativní rozhodnutí soudu, také ústavně právní principy, Je to téma, které třeba obhájit. Já jenom chci říct, že ten nouzový stav není nějaká svévolná záležitost, to rozhodně ne. Je tady určitá úloha a parlament má kontrolní pravomoc. A další otázka, kdo to byl jeden z poslanců, se na to ptal paní Cipel. Jaké jsou ty výsledky, které jsme dosáhli, pokud jde o tyto nouzové stavy? a jaké počty osob byly díky tomu zadrženy v posledních měsících. Počet zatčených v letošním roce 418 osob od začátku roku. Takže vidíte, že ta teroristická hrozba je značná. Exekutiva má za úkol takové věci řešit. Je to politická odpovědnost, takže abyste měli představu, pokud je o míru hrozby, aktivitu našich útvarů, 480 jednotlivých zatčení osob napojených na teroristickou činnost od 1. září, 143, 52 osob bylo zatčeno, 21 z nich je stále ve vězení. Potěším to, by bylo 43 a 28. A přibližně 20 plánovaných atentátů se takto podařilo zastavit. A pokud tady jde o dopady těch výjimečných stavů, výsledky, od června Bylo 143 razí, které umožnily zmocnit se zbraní. Byly to armádní vojenské zbraně, které měly v rukou osoby napojené na teroristické sítě nebo lidé, kteří působí jiné trestné činnosti, ale často víme, že propojení mezi nimi a trestnou činností. Takže mnozí, kteří eh, spáchali atentáty, byli původně trestáni za jiné druhy trestné činnosti. Minulý týden jedna osoba byla také tímto způsobem zatčena, byla v celé předběžného zadržení a stále ve vězení vzhledem k vazbu, vazbě na teroristickou skupinu. Takže ten nouzový stav je užitečný. Samozřejmě já neříkám, že se nestalo, že jsme někoho zadrželi, ale nepřineslo to žádné matatelné výsledky. Ale obecně řečeno ano. V roce 2016 96 osob, které teď žijí ve Francii, bylo postiženo tímto jevem, o kterém mluvíme. Je to tady ten nouzový nebo výjimečný stav. Ukazuje se, že je to užitečné a dokonce nevyhnutelné. Další otázka Frontex. Kale. A relokalizace. Nejprve Kale. Paní Veržia, chci být velice přesný ve své odpovědi. Kale v posledních měsících od října 2015 tam bylo 13 000 osob, které byly přesunuty z Kale do těch přijímajících středisek. Z toho bylo 2000 nezletilých bez doprovodu, to jsou ta přesná čísla. Pokud do rok 2015, 13 tisíc osob v takovýchto přijímacích a orientačních střediscích. A když tato operace probíhala, byla tam celá řada eh, organizací, které mají na starosti tato přijímací a orientační střediska a tato zařízení to jsou řádné budovy, to není žádné minikale, jde skutečně o centra. Tam se také stravují. A je tam obrovský rozdíl v porovnání s tím bahnem, deštěm, zimou a převaděči v Kale a mezi těmito centry. Snažíme se co nejvíc lidí do tohoto systému zapojit. 13 tisíc. 13 tisíc bylo přesunuto z Kale. 80% z nich požádalo ve Francii o azyl. 80%. Takže když mluvíme o politicky citlivých záležitostech, pokud levicová eh, frakce říká, že Kale to nebylo dobře vyřešeno, že 80 až 85 chce azyl. Ano, až 80 požádalo o ochranu v naší zemi. A pravičáci často říkají, že ti, kteří byli v Kale, jsou teď v tom národním procesu azylu, že je to jakási regularizace. To je opravdu úplně něco jiného než ta první kritika, ale vidíme, že k tomu máme odpovědný přístup. A to, co se týká národního systému azylu, že to byly osoby, které nebylo možné vykázat ze zemi, protože šlo o křesťany z Iráku a z dalších zemí. Taková byla situace. A to, jestli dochází k nějaké dublinizaci, těch, kteří byli přesunuti z Kale do těch přijímacích středisek. My je poučujeme o jejich právech. Ale nedochází k automatické dublinizaci. Ale nechceme jim stěžovat již tak dost těžkou situaci. Takže neznamená to, že by se neuplatňovaly všechny postupy, které je možné uplatnit, protože to, že se chceme chovat humánně, neznamená, že zapomínáme na věcné postupy, které se v takových situacích mají uplatňovat. A teď k těm nezletilým bez doprovodu. 13 tisíc skalé, z toho 2 tisíce takovýchto nezletilých tvrdí, že mají rodinu v Británii, Ještě jednou zopakuji. My jsme dostali skale z toho bláta, z té země a tak dále. A teď jsou v zařízeních určených pro tuto skupinu. Řídí to různá združení a buď se pak přesunou dál do Británie a Británie už vyvinula jisté úsilí a my poprosíme, aby vytrvali až do zdáného konce, protože jde o osoby zranitelné, lidé, kteří nechtěli požádat o azyl ve Francii, chtěli jít do Británie. Nám se podařilo díky našim imigračním orgánům zapojit eh, do francouzského azylového systému. A protože Francie vyvinula toto úsilí, bylo by dobré, kdyby i další země přispěly svou troškou do mlína. Takže to, jestli ta jednání paní Verže a další jednání z Británií Pokračují, ano, pokračují velice jednoznačně. Francie žádá, aby úsilí, které vynaložily některé země, kontrola i Británie, protože se jí to přímo týká a já doufám, že k tomu dojde co nejdřív. A Francie přebírá odpovědnost za Kalé, plněji přebrala. Říkejte mi, co chcete, ale ta přijímací střediska, orientační střediska, kde dostávají teplé jídlo, kde mají čisté oděvy, mohou se sejít v případě těch nezletilých s britskými sociálními pracovníky a tak dále. To jsou všechno věci, které Francie dělá. Nemůže nás neustále někdo jenom kritizovat. I když jsme jedna z mála zemí, které zrušili nehumánní tábor a přesunuli lidi do důstojných podmínek, důstojných zařízení. Dochází k různým projevům extrémní pravice. I někteří regionální politici se na tomto poli aktivizují, ale já musím říct, že my jsme tento proces spustili a to úspěšně. Ochrana a právo na azyl ve Francii se uplatní v souladu s hodnotami naší země. Ano, Frontex musí splnit svou úlohu. My jsme jedním z hlavních přispěvovatelů. 1500 osob, z toho 162 a další lidi z OPRA. Pohraniční složky v Řecku na pomoc Řecka, na žádost Řecka – Oni jsou tam jediní a jsou ve složité situaci. V těch záchytných střediscích. Přijímají je, eh, aby k tomu docházelo řádně. Když se na to podíváte, když se podíváte na ty údaje, tak uvidíte, že při, Francie přijala jisté závazky a plní si je a bude to tak i nadále. Protože je to její úloha. Kolik bylo těch atentátů, kterým se podařilo zabránit? 17 od začátku tohoto roku. A jaký je vztah mezi počty zatčených a atentáty? Nevím, jestli si to dobře uvědomujete, co vlastně znamená těch téměř 500 osob, které byly podezřelé ze zapojení do této činnosti a v této souvislosti zatčeny. Například tři ženy, minulý týden velice mladé ženy, v jednom pařížském obvodu. Bylo to na poslední chvíli. Chystali se zaútočit na policistu. My jsme věděli, že se chystají přistoupit k činu, bylo tam obrovské riziko. Operace z minulého víkendu z Marseille a ze Štrasburku, ta se týkala komanda z toho 13. listopadu. Ti se také chystali na atentát masové povahy. Pak tam byl další případ z pařížského předměstí, jedna osoba s obrovským arzenálem výbušniny, skutečně smrtonosné. Takže, dámy a pánové, eh, poslankyně a poslanci, vidíte, že Tváří tvář takovéto realitě jsou obavy Francie na místě. Posílnění bezpečnostních složek, informačních složek, navyšování rozpočtu, vylepšení vybavení našich složek, vylepšování podmínek, za jakých dochází k mobilizaci, samozřejmě s ochranou osobních údajů a práv. Pokud jde o ty různé metody získávání informací, Snažíme se najít co nejlepší rovnováhu mezi tím, co je absolutní respekt nebo dodržování svobod a mezi nezbytností zajistit ochranu. Počet návratů, počet džihadistů, kteří se vrátili, přibližně 200 nebo 290 jich zemřelo. a 2000 osob označených za teroristy. Tisíc to bylo v Iraku v Sýrii, 400 se jich vrátilo, 700 jich pořád ještě na území Sýrie. A nebo zahynuli. Takže je to opravdu rozsáhlý jev a jsou to lidé, hodně lidí, kteří se přesunují z Francie do Sýrie a do Iráku, anebo lidé, kteří chodí na stránky, které volají po dobrovolnících a je velice pravděpodobné, že se někam vypraví. Vyvolává to závažné obavy a vyžaduje to také určité politiky pro boj proti terorismu a proti radikalizaci. Potřebujeme politiky, které dokážou řešit tyto hrozby. A když se ptáte, co děláme eh, v oblasti deradikalizace, to je velice důležité. Co děláme ve Francii, co děláme v Evropě. Zřídili jsme platformu, kde lidé mohou ohlásit své obavy, Tato platforma byla upozorněna na pět tisíc osob a tyto osoby teď eh, procházejí programem deradikalizace a využívají se všechny možné eh, útvary, možnosti na místní i na státní úrovni, včetně specializovaných útvarů, které jsme zřídili. Máme také deradikalizační centra, úzce spolupracujeme i eh, s organizacemi, které spravují internet, abychom se zbavili nenávistných projevů a zbavili se webových stránek, které propagují terorismus a chystáme se podepsat dohodu z internetu stouplo to z 16 na 40 a to je značný nárůst. Zpracováváme určité politiky, spolupracujeme s občanskou společností a jsme také nesmírně aktivní v síti RAN. A ta toho dělá opravdu hodně v Evropě. Ještě musíme hodně zapracovat na deradikalizaci, ale účastníme se těchto aktivit, které mají velký vliv, jsou velice pozitivní. A pokud je otázku paní Žolí, Tady bych to řekl velmi přesně. Za prvé, vy říkáte, že tyto věci neodpovídají evropským předpisům. Za prvé, Tato věc už existuje. Máme 30 milionů osob, které mají biometrické pasy a máme také národní zprávu a tam už mají biometrické údaje, otisky prstů za 60 milionů osob. To je v papírové podobě, je tam menší vysledovatelnost než TES. A pokud je o TES, Evropský soudní dvůr již se vyjádřil v dubnu 2015. Vyjádřil se k eh, národnímu průkazu totožnosti. Všechno posoudili a dospěli k tomu, že je možné využít ty údaje, které už se využívají pro pasy, také pro průkazy totožnosti. A pokud náš výbor pro internet a osobní svobody vyjádřil nějaké obavy, někdy neuváděl, že zákonný způsob, který jsme si zvolili, neodpovídá jednotlivým svobodám. A nikdy také nebylo řečeno, že to, co jsme udělali, spochybňuje nebo narušuje ústavní principy. Měli jsme konzultace o tom, co jsme provedli, ale bylo řečeno, že je vhodná parlamentní debata vzhledem k významu této věci? My tuto debatu určitě chceme a debata proběhne. Také bylo uvedeno, že vzhledem k tomu, že není možné někoho identifikovat na základě biometrických údajů, ale dá se to dělat naopak, je třeba zajistit, že tento opačný postup není možný, abychom měli naprostou ochranu osobních údajů. Požádali jsme specializované agentury, aby se tím zabývali. Ty mají zajistit naprostou záruku. A chceme, aby bylo zcela jasné, že my si přejeme zlepšit bezpečnost průkazu totožnosti, aniž bychom udělali něco, co je v rozporu s eh, občanskými svobodami. Jeden z kolegů, z našich kolegů se ptal na čip. My jsme se rozhodli, že nepoužijeme čip, abychom měli bezpečnější dokument, protože když máte kartu, ve které je čip a ztratíte ji, musíte si projít takový náročný proces, a to není vhodné. My chceme takový postup, abyste okamžitě mohli dostat náhradu a to není možné, kdyby tam byl čip. A proto jsme se rozhodli, že tam ten čip nebude. A já jsem měl příležitost tohle všechno vysvětlit francouzskému parlamentu. Děkuji vám. Nebyl jsem schopen vyjádřit se ke všem těmto věcem podrobně. Omlouvám se, budu muset odejít, protože mám další povinnosti. ale rozhodně mohu poslat písemné odpovědi na všechny otázky, na které jsem neodpověděl. Omlouvám se, byla tady ještě otázka, na kterou chci odpovědět, PNR, Schengen a tak dále. Vaše skupina má velice klasický postoj k této věci. Vy jste proti veškerým textům v Evropském parlamentu nebo ve Francii, které mají chránit francouze před terorismem. Byli jste proti PNR ve Francii, byli jste proti všem protiteroristickým opatřením a neustále říkáte, že je možné jediné řešení a totiž obnovení kontrol na hranicích. Možná vám to uniklo, ale od 13. listopadu 2015 máme kontroly na hranicích. Máme na hranicích hodně lidí, aby se zajistilo, že hranice bude bezpečná. Mohu vám říct, že jsme stáli v popředí reformy Schengenu. Chceme zajistit, že šengenský informační systém se bude systematicky využívat. Spolupracujeme s komisí, pracujeme na tom i v radě, abychom systém SIS mohli propojit s dalšími systémy pro boj proti zločinné činnosti. Chceme také například upravit Eurodac pro bezpečnostní účely. Máme tedy postoj, stanovisko k hraničním kontrolám. Chceme, aby všechny naše vyšetřovací složky dodávaly informace do šengenského informačního systému. Chceme propojení se systémem SIS-2 pro ostatní databáze, třeba pro boj proti podvodům. To je naprosto zásadní. Když se podíváte, k jak, za jakých podmínek došlo k útokům 13. Eh, listopadu, na tom všem pracujeme. A je pravda, že implementace těchto evropských politik – které by nám umožnily bojovat proti terorismu a nejenom pronášet slova, je velice důležitá. Děkuji pěkně, děkuji vám jménem tohoto výboru. Bylo to velice náročné jednání. Měli jsme tady příležitost eh, eh, uvítat ministra ze země, která nepředsedá eh, Radě EU. Mohli jsme projednat otázky PNR a další. Jsme si velice Velice se ceníme eh, vašich, eh, vašich poznámek a rád bych nyní poděkoval svým eh, kolegyním a kolegům za jejich otázky a děkujeme a přejeme hodně štěstí s vaší prací. Colleagues will uh, move to the vote if everyone wants. Kolegyně a kolegové, Přistoupíme k hlasování. Prosím, přepaste se hlasovací kartičky. Pokud je nemáte, prosím, dejte to najevo.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 Colleagues, anyone who doesn't have the... Kolegyně, kolegové, kdo nemáte hlasovací kartu, tak eh, prosím, eh, dejte to najevo a my si vaše hlasování budeme zaznamenávat. Takže dostáváme se k bodu 8. Budeme hlasovat o textu, který byl dohodnut mm, v rámci meziinstitucionálních vyjednávání tématem je boj proti terorismu a příslušná směrnice. Je to jedno z klíčových témat pro tento výbor. Neformální dohoda byla dosažena poměrně rychle. Než přistoupíme k hlasování, rád bych se zeptal, zda paní zpravodajka chce něco říct. Prosím, paní Holmérová. Velice stručně, pane předsedo. Já bych srdečně poděkovala kolegyním a kolegům kteří se mnou velice dobře spolupracovali. Je to Katarina a ostatní politické skupiny také spolupracovaly, takže můj srdeční dík patří právě jim. Měla jsem také podporu sekretariátu výboru Libe, také bych ráda poděkovala za předsednictví rady, za jejich eh, přínosnou spolupráci a snahu hledat společná řešení. Myslím, že to byla velice eh, dobrá práce, která vedla k vyváženému textu a skutečně srdečně děkuji za to, že se nám podařilo zvládnout to také v rozumném časovém období. Děkuji. Okay, thank you, Mrs. Holmeyer. Děkuji pěkně. Můžeme přistoupit přímo k hlasování. Takže budeme hlasovat o textu, který je výsledkem Eh, mezi institucionální eh, vyjednávání, takže zahoji hlasování. Is... Sorry, colleagues, um... EPP o jednoho více. Už je to v pořádku, takže pokračujeme v hlasování. A nyní končím. 37 vote. 37 pro, čtyři proti, sedm se zdrželo, takže blahopřeji paní zpravodajce, paní Holmajerové. Přistoupíme hned k dalšímu hlasování. Je to návrh stanoviska o výroční zprávě o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015, boj proti podvodům. Paní zpravodajkou je paní Katarina Činiči. Nechce nic říct, můžeme přímo přistoupit k hlasování. Já bych ráda poděkovala spoluspravodajům a všem, kteří přispěli k této práci. Dobrá, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Paní Berová, můžete použít jiné zařízení? Moniko, můžete jít k jinému zařízení? Still not working. Ale to nefunguje. Takže paní Berová bude hlasovat s dvěnutím ruky. Pokud eh, vaše zařízení nefunguje, funguje? Dobrá. Amendment 2, the vote is open. Pozměňovací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2, první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Budeme hlasovat o upraveném textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji paní Čeniči, zpravodajce tohoto návrhu stanoviska. Takže konec hlasování. Máme tady ještě bod různé. Nikdo se nehlásí. Příště se sejdeme 8. prosince. Děkuji, končím zasedání.